Kolleginnen und Kollegen. Kolegyně a kolegové. Pokud už jste sem, sem vrátili z víkendu, tak mi dovolte, abych vás co nejsrdečněji přivítal na našem dnešním zasedání. Máte nějaké připomínky k pořadu jednání? Není tomu tak. Sdělení předsedy. V rámci nich mám poznámku. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Boris Němcov byl také hostem na zasedání našeho výboru. V posledních 15 letech jsem s ním vedl mnoho rozhovorů v Moskvě, ve Štrasburku, v Bruselu i jinde. A vážil jsem si ho jako člověka, který hovoří otevřeně, člověka s velkým charismatem, a velkou odvahou. Také jsme jednou hovořili o jeho osobním ohrožení. Plně si uvědomoval svoji situaci. Je důležité si uvědomit, že demokratická opozice v Rusku tím přišla o velkou osobnost a Eh, zvyšuje se nebezpečí toho, že Rusko bude zahaleno jakýmsi závojem. Nevím, kdo je osobně zodpovědný, ale čím dál tím více autokraticky se rozvíjející systém nese zodpovědnost. A když jsem slyšel ty první absurdní teorie spiknutí o tom, kdo je zodpovědný, tak mě napadá, že u mrtvých, zavřených, těch, kdo jsou nebo byli v putinovských gulazích, to úplnou náhodou vždy byli lidé z opozice. Lidé, kteří byli nebezpeční pro systém a jinak nikdo jiný. A i v tomto případě se zdá, že tomu tak je. Boris Němcov oznámil, že má důkazy přímého zapojení Ruska do války na Ukrajině. A to možná také nebylo úplně příjemné pro některé, kdo nesou zodpovědnost. A já bych vás rád požádal, vy jste na chvíli uctili Borise Němcova a zároveň bych vás chtěl požádat, abychom všude i v Rusku vyjádřili podporu demokratům a těm, kdo hájí demokratické hodnoty. Děkuji vám za to. Dostáváme se k bodu číslo čtyři našeho pořadu jednání. To je rozhovor s panem Krehenbühlem. To je jméno, které mi spíše připomíná severní Německo než Švýcarsko. Je generálním komisařem agentury Organizace spojených národů pro pomoc a práci ve prospěch palestinských uprchlíků na Blízkém východě. Často diskutujeme o vývoji v Palestině, v Izraeli a samozřejmě máme také velké obavy, co se týče dalšího vývoje v souvislosti s nedostatečnou hospodářskou perspektivou, kde je asi třeba rozlišovat situaci v Gaze a roli Hamásu, kterou tam Hamás hraje, a omezenými příležitostmi nebo jiným příležitostmi situacemi na západním břehu Jordánu, ale já bych vás chtěl požádat, abyste nám prezentoval situaci, možná nám pomohl lépe porozumět a e, vyjasnit, jaké kroky bychom tam mohli podniknout. Protože je to také otázka, kterou musíme vždy podrobovat zvážení, protože tam plyne hodně peněz Evropské unie a říká se, že Evropská unie tam ale není zase tolik vidět. Možná, že byste o tom také mohl něco říci. Každopádně nás velice zajímá, jak účinná je tato pomoc, jak eh, ještě zvýšit její účinnost a jak tato činnost může být také nápomocná politickému procesu, tak aby snad přece jen bylo nalezeno mírové politické řešení jsou i uprchlíci eh, v sousedních zemích, je tam velký destabilizační potenciál. My jsme s delegací výboru nedávno navštívili Libanon a Jordánsko. Já jsem osobně navštívil také Irák, Albil a Irák eh, a Bagdád a myslím, že vše musíme chápat ve vzájemných souvislostech. Protože v Libanonu, ale třeba i v Jordánsku je velký počet syrských uprchlíků, o něž je třeba se starat a je tam také úzká spolupráce mezi EU a UNRWA, e, tedy touto organizací OSN pro podporu uprchlíků. A musíme také chápat, že to je spojené e, s palestinci, protože v Libanonu říkají, pro syrské uprchlíky nebudeme zřizovat uprchlické tábory, jinak tam zůstanou nastálo. stálo protože tam máme také 2000 palestinských uprchlíků, kteří v naší zemi už jsou přes 60 let, takže i toto je souvislost, kterou je třeba zohlednit. Takže já vám dávám slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Dámy a pánové, pane předsedo, děkuji vám za uvítání a zejména za příležitost promluvit eh, před eh, zahraničním výborem Evropského parlamentu. Je to pro mě velká čest. Hned eh, na začátku bych chtěl poděkovat za dlouho dobou podporu Evropské unie naší organizaci UNRWA, našemu úřadu UNRWA. My tedy spolupracujeme s institucemi EU, ale také s členskými zeměmi. Chtěl bych poděkovat zejména Evropskému parlamentu za podporu v našem úsilí o udržení eh, přiměřené míry podpory pro mm, palestinskou samozprávu a také pro UNRWA. Eh, taky mm, eh, ta hlasování o zřízeného, zřízení palestinské samozprávy a také to Eh, první hlasování o našem úřadu UNRWA a já bych vám chtěl skutečně vyslovit uznání, eh, nebo to bylo pro nás velmi důležité. Já bych rád se zastavil u některých aspektů na místě a o tom, jaké to má vše dopady na komunity palestinských uprchlíků. A musím říct, že k vám přicházím v době, kdy rostou obavy. Asi všichni budete vědět, že situace v regionu je velmi obtížná, charakterizovaná pokračující okupací, blokádou gazy, vojenských střetů, jako například loni v létě v Gaze, ale pokračuje také Eh, hluboce zakořeněný kontext syrský, který má mezinárodní dopady v regionu. My se zejména tady zabýváme tím aspektem, že eh, pro region neexistuje politické řešení. A to vede k neutuchající radikalizaci a Eh, rozkvětu nejrůznějších forem extremismu v celém regionu, což má samozřejmě dopad na obyvatele. Současně s tím jsme svědky neustálého slábnutí státních institucí. A je to tedy tak, že eh, hlavními partnery pro náš úřad jsou právě vládní instituce takže to vnímáme velmi citlivě. Pokud bych měl popsat situaci palestinských uprchlíků na Blízkém východě, začal bych tedy západním břehem Jordánu a Gazou. Je zde celkem 5 milionů palestinských uprchlíků, kterým pomáhá UNRWA. Je to ekvivalent obyvatelstva Norska nebo Singapuru a samozřejmě nemají v pravém slova smyslu vlastní stát, takže jsou závislí na našem úřadu. Situace na západním břehu Jordánu je definována eh, rozvojem sídlišť, eh, s tím je spojené násilí, demolice stávajících budov a neustále eh, přetrvávající nebezpečí vyhánění beduínských komunit, no a e, nebezpečí v podobě Izraele. Na západním břehu Jordánu pak je ještě jeden e, fenomén a to je zadržování daňových výnosů, což zase zmenšuje schopnost a tedy akceschopnost eh, palestinských úřadů, takže eh, očekávání na úřad OSN pro palestinské uprchlíky narůstá. Takže hm, tak to vypadá. V Gaze asi budete eh, vědět, co se tam odehrálo loni v létě. Já všem musím zdůraznit, že čelíme okamžiku existenční krize a to hovořím o obyvatelech Gazy. Stojí zatím akumulativní efekt mnohaleté blokády a jejich dopadů na obyvatele Gazy. Uvedu několik čísel. V roce 2000, kdy situace byla neúplně normální, ale poněkud lepší, otevřenější z hlediska ekonomického, měli jsme 80 tisíc Eh, lidí v Gaze, kteří záviseli na dodávkách potravin UNRWA. O sedm let později dnes po hospodářské blokádě jich máme 860 tisíc a možná více. A já vás tedy tady nechci ohromovat čísly, eh, případně dokládat o tom, jak jsme úspěšní, co by eh, organizace poskytující pomoc to je spíše statistika velmi ostudná. V Gaze je nyní 1,8 milionu lidí a z toho 860 tisíc eh, prostě nemá potraviny jinak než od nás. A eh, to jsou, ještě, jsou tam ještě další organizace, které opět obsluhují další 100 tisíce lidí. Eh, jsou zde eh, firmy, malé firmy, firmy, které eh, chtějí exportovat do Izraele, do Evropy a jinde. To momentálně nemohou, museli zavřít, propustit lidi a často tedy přišli o nájmy, tedy o té místnosti a prostory a nyní žijí někde v levném nájmu a nemají ani na jídlo. Obyvatelstvo v Gaze je poměrně vzdělané a jsou to lidé, kteří jsou aktivní, kteří se chtějí starat o své rodiny, nepřejí si závislost na potravinové pomoci UNRVY, chtěli by podnikat, vyrábět, vyvážet chtěli by být součástí eh, regionu. Ovšem je třeba vyřešit situaci v regionu. A k tomu by samozřejmě patřilo také to, aby eh, je Izrael zahrnul do svých eh, opatření pro vlastní bezpečnost, což je pro Izrael velmi důležité. Čili Eh, současné podmínky blokády znamená žádný svobodný pohyb, eh, není možnost eh, najít zaměstnání a další podobné okolnosti. K tomu pak přistoupil konflikt z loňského roku, kdy došlo k obrovskému zničení majetku, jak to Gaza nezažila už desítky let. Dneska tady máme nejenom armádu nezaměstnanost, ale nějakých 100 až 120 tisíc lidí bez přístřeší, což je důsledek eh, bombardování, zničení eh, výstavby. 96 tisíc eh, domů a bytů bylo buď zničeno nebo těžce poškozeno a máme desítky tisíc dalších poškozených, ale opravitelných. Čili máme zde ničení, bezdomovectví a trauma. Situace dětí v pasmu Gazy byla taková, že eh, víc než 540 jich bylo eh, zabito. To je 70% eh, lidí, 70 dětí eh, ve věku do 12 let. A jsou tady 138 eh, dětí, které se nevrátily ze školy a máme tady eh, možná 3000 lidí, 3000 dětí, které byly zraněny. Ten obraz je strašný, zničené budovy a také lidský dopad je strašný. My se nyní soustředujeme na obnovu, ovšem ta je velmi po, po, pomalá, což souvisí s mocenským vakuem eh, v pásmu Gazy. Eh, tamnější samozpráva v současné době prostě není schopna nést plnou zodpovědnost za řízení Gazy. Eh, souvisí to s nedostatkem peněz, s neplněním eh, loňských slibů z Káhyry. Snad nejnápadnější mně připadá to, že máme obce, jedna je palestinská, druhá je izraelská a vyrůstají bok po boku. Ale eh, na rozdíl od dřívější situace nemají žádné vzájemné kontakty a navzájem o sebe nic nevědí. E, říkal mi to, e, něco podobného mě řekl e, jeden člověk 58 letý, který říkal, že tedy říkal, že jeho děti jsou na tom lidský hůře než jeho vlastní generace, protože on sám, když vyrůstal, eh, tak byl v kontaktu s, Izraelci, obchodoval eh, s nimi, často s nimi nesouhlasil, ale ten kontakt tam byl. Nicméně současná generace, to jsou eh, děti, které v životě nepotkali Izraelce. Toto je současná realita. Je to realita separace, žití Eh, za zdmi a tak dále. Eh, také jeden článku, z článku v New York Times eh, nedávno řekl, že 42% Izraelců se v životě nesetkalo s Palestincem. To samozřejmě není situace, která by slibovala budoucí bezpečnost či stabilitu. A když si k tomu připočteme ještě situaci v Syrii, tak Evropa se hodně soustředuje na problematiku bezpečnosti na Blízkém východě. A já vám musím říci, že eh, tady jsou jasné regionální souvislosti. 65 eh, obyvatelů Gazy je mladších 25 let. A opět jsou to lidé, které, kteří mají vzdělání, ovšem naprosto eh, bezvýchodná situace tam pro ně. Situace v Sýrii je samozřejmě velmi závažná. Eh, nás velice zaujalo eh, to sdělení o Syrii a Iráku, eh, zahraničního servisu EU a paní Mogherini. Chtěli bychom zdůraznit jednu věc. Zde se jedná o jeden z nejkatastrofálnějších konfliktů na celém světě vůbec. 95 palestinských uprchlíků, to jsou lidé, kteří eh, byli, tedy eh, islámských uprchlíků v Palestině, to jsou lidé, kteří jsou zvyklí eh, mít vlastní firmičky, biznesy, být nezávislí, dneska závislí na potravinné pomoci UNRWA. takovýchto lidí eh, je velká většina, převážná většina eh, bezdomova, eh, buď přímo v Sýrii, nebo jsou to tisíce lidí po, rozptýlené po sousedních zemích. Máme tady také obrovskou míru zničení nějakých 46 z 90 eh, firm je a zařízení je poškozeno. Chtěl bych tady zdůraznit skutečnost, že výbory pro palestinské uprchlíky na Středním východě jsou v krizové situaci a sice jsou čím dál tím zranitelnější panuje zde desiluze současné situace, pocit opuštění, zapomnění v širším kontextu, eh, který vnímáme celosvětově. UNRA v květnu provede reflexi při příležitosti 65. výročí zahájení našich operací. 65 let našeho fungování znamená hlavně dvě věci, kromě spousty dalších. Znamená to, že máme způsoby, jak užitečně a smysluplně pomáhat a dodávat eh, potřebné služby, potřebný servis uprchlickým komunitám. Ovšem taky to znamená, že pokud se politické problémy neřeší, politická řešení, buď to nejsou nebo jsou nedozašitelná, pak eh, organizace jako my musí fungovat 65 let. S tím se nikdy nepočítalo. A bohužel to zatím vypadá, že máme před sebou ještě mnoho let dalších činností. Já eh, jsem eh, s touto agenturou už leta letoucí. Já musím říct, že eh, mám eh, za sebou tedy 20 let práce v konfliktních oblastech pro Červený kříž. UNRWA je eh, velmi pozoruhodná agentura, kombinuje humanitární nouzové operace a současně s tím se soustředuje na dlouhodobější rozvoj. A musím říci, že výsledky UNRWA patří k tomu nejporozhodnějšímu v celosvětovém kontextu je zjevné, že dosahujeme nejlepších nebo jedně z nejlepších ukazatelů, pokud se týče účinnosti pomoci, zdravotnictví a tak dále. Přispěli jsme eh, k rozvoji lidského kapitálu celých generací a já se s těmito lidmi setkávám po celém světě. Palestinský příběh má tedy dvě stránky. Není to jenom historie ztráty a desiluze a opuštění a pocitu e, býtí, obětování. Ale je to také historie e, vzdělávání, e, jak v rámci UNRWA, tak také mimo. Je zjevné, že výsev je zde mnoho a patří k ním také to, aby úspěchy dosažené ve zdravotnictví a vzdělávání vydržely, poněvadž eh, oni se samozřejmě dají také sničit. Když se podíváte na konflikt Syrii, na blokádu Gazy, eh, tak eh, je vidět, že ty naše výsledky jsou, jsou ohroženy. UNRWA se energicky snaží pomáhat uprchlíkům eh, ze Sýrie, v Palestině, v Libanonu, eh, v Jordánsku, ale my jsme eh, od začátku konfliktu v Sýrii přišli o 14 našich kolegů, 25 jich chybí, 11 našich lidí zahynulo během lidského konfliktu v Gaze. To je prostě cena, kterou platíme za to, že jsme organizací první linie. Také máme další výzvy. Naše celkové roční výdaje na vzdělávání, zdravotnictví a tak dále, to je nějakých 1,2-1,3 miliardy dolarů. Eh, je to obrovské, jsou to obrovské částky. A musím říct, že jsme velmi vděční Evropské unii i členským zemím, eh, které dohromady jsou největším dárcem pro naší práci. My si toho hluboce vážíme a e, myslím, že je to také viditelné a snažíme se, aby, abyste viděli e, to, čeho dosahujeme. Současně s tím musím říci, že máme určité mezery a já musím zmínit jednu, e, která je velmi bolestná čtyři měsíce po donorské konferenci eh, v Káhiře eh, jsme museli přerušit program poskytování přístřeší v Gaze pro nedostatek peněz. Eh, přišly nám klíčové výsledky ze příspěvky ze Saudské Arábie a z Německa a tím to skončilo. To, že čtyři měsíce po konferenci jsme bez peněz, je překvapením my hodně uvažujeme o stabilitě, bezpečnosti, imigraci. A já vám mohu říci, že počet eh, palestinských uprchlíků ze Sýrie, kteří se snaží dostat i nám, narůstá. Také eh, lidé v Gaze rezignují a snaží se najít řešení pro sebe jinde ve světě což znamená, že nedostatek politických řešení a nedostatek financí bude mít dopady přímo na místě. Poslední bod ještě, pane předsedo. Chtěl bych vyzvat, aby Evropská unie neutuchala ve svém angažmá. A podle mě nejdůležitější formou angažma je diplomacie a politika. Já eh, to říkám přesto, že eh, naše organizace je především humanitární a snažíme se pracovat na místě. Přesto říkám, že eh, není nic důležitějšího pro palestinská území, než snažit se politicky řešit problémy a kořeny problémů, které zde dnes převládají. A Toto politické řešení znamená dialog. Dialog s vámi, dialog se všemi zainteresovanými stranami. Vy tento přístup máte, tady můžete skutečně přispět k tomuto politickému procesu. Můžete se kdykoliv eh, na vlastní oči přesvědčit, jak to tam vypadá. UNRWA vždycky, kdykoliv ráda vám poskytne možnosti náhledu. My jsme byli velmi vděční za řešení paní Mugariniové, že e, její první zahraniční cesta mimo EU povede právě do našeho regionu. My jsme ji doprovázeli a myslím, že důležitým signálem je tedy to, že e, ten region potřebuje vědět, že se na ně nezapomnělo. Také e, bychom byli rádi, kdybychom měli vaši podporu jakožto agentura či úřad. Eh, my jsme tady už 65 let a, a potřebujeme se posunout eh, zase ještě dál a to, to není pro nás samotné, ale eh, my v současné době, v současné situaci jsme spolehlivým aktérem, který podporuje v klíčových aspektech místní společenství. E, samozřejmě by bylo lepší, kdyby se našlo e, trvalé řešení. Čili proto tedy hovořím o politické podpoře. Institucionální podpora pro UNRU politická i finanční, to by, to by bylo velmi dobré do budoucna. Děkuji vám, pane předsedo. Thank you. Gracias. Eh, dos... Děkuji za slovo. Pane předsedo, nejprve dovolte pár poznámek. Já možná bych se vrátila ještě k té úplně první zprávě vraždy v Rusku. Já si myslím, že my skutečně bychom měli trvat náš výbor na to, aby došlo k okamžitému vyšetření celé této problematiky. Víme, že tam došlo k mnoha takovým usmrcením ruských opozičních představitelů, nedostatečné šetření v této oblasti. To znamená, že bychom skutečně měli velice jasně říct Rusku, že očekáváme oficiální a velice rychlé vyšetření této zásadní problematiky. To je jenom k tomu prvnímu bodu. A jestli dovolíte ještě několik eh, slov, možná budu uvažovat nahlas, vysvětlil se nám mnoho, mnoho zásadních věcí. My jsme tam skutečně byli přímo na místě, víme, že dochází k morálnímu, politickému utrpení těchto lidí, kteří žijí eh, jako uprchlíci, palestinští uprchlíci. Ovšem, já si nemyslím, mám by možná rovněž si nemyslíte, že by šlo o celý systém, jež by nefungoval. Evropská unie financuje v současné době projekty rekonstrukce v Gaze, samozřejmě u NRVA rovněž, ale například i výstavbu nemocnic. Samozřejmě, že bychom mohli postupně využít ještě více finančních prostředků v této oblasti, ovšem Evropská unie tímto způsobem udržuje určitý status quo přímo na místě. Bez ohledu na to, kolik finančních prostředků posíláme, tak v podstatě izraelská politika neustále narušuje vše, co financujeme. My se teda vrátíme a opět financujeme stejnou problematiku, stejné projekty a tím postupujeme takto postupujeme postupujeme posledních 50 let. Samozřejmě, že musíme pomoci palestincům přímo na místě, kteří se nachází v této šílené situaci, kterou se napopsal. Ovšem, jak to bude vypadat dál, jakým způsobem budeme následovat všechny tyto aktivity, jaká řešení nalezneme, abychom jaksi nenapomáhali udržování celé této situace a v podstatě celá tato situace se může ještě zhoršovat. Samozřejmě, já bych ráda vyjádřila mnoho vděku za práci, kterou odvádíte v této oblasti. Ovšem, toto je můj dotaz. Děkuji. Pan předseda bez mikrofonu. Děkuji vám, pane předsedo. Stejně jako předřečnice bych i já chtěla začít tím, že vám, co by předsedovi, bych chtěla poděkovat za to, jak jste uctil kolegu politika Borise Němcela. Boris, který v podstatě zemřel v boji za demokracii. A tak jako předřečnice bych také chtěla požádat výbor, za výbor ALDE, abychom i my v tomto výboru eh, podpořili požadavek nezávislého vyšetření této vraždy. Myslím, že v Evropském parlamentu, zde v tomto výboru, jsme tím místem, které by mělo silně podpořit tuto žádost. A tím se dostáváme ke generálnímu tajemníkovi OSN, a k agentuře, která už funguje 65 let a jim také chci poděkovat a poblahopřát k úspěšnému vykonávání složité práce, často ve složitých podmínkách. Vy jste hovořil o tom, že také vaše organizace přišla o celou řadu spolupracovníků a myslím, že i náš výbor by měl vyjádřit úctu všem těm spolupracovníkům vaší organizace, kteří se snaží v terénu pomáhat uprchlíkům. Já jsem před několika lety navštívila Izrael a pásmo Gazy a je to opravdu něco, co na vás zapůsobí na celý život. Když stát, stojíte před tou zdí, vidíte, eh, jak jsou obklopené ty domy, jak tam ty děti vyrůstají, tak si myslím, že musíme opravdu dělat vše pro to, abychom eh, se postarali, že dojde k nutnému politickému řešení tohoto sporu. Jedna věc, o které jste nehovořili, ale když jsme přicházeli, jak jsme dostávali leták, a sice, že také kladete důraz na genderovou rodnost a jménem žen chci poděkovat za to, že toto činíte. A chtěla bych se zeptat, zda jsou zde určité specifické záležitosti, na něž bychom se mohli v našem výboru více zaměřit, protože když navštívíte například uprchlické tábory, tak vidíte, že jako žena musíte v tom táboře ještě udělat eh, mnohem více pro to, abyste tam přežila. A proto mě toto téma velmi zajímá, ráda o něm uslyším od vás více a také kdybyste nám řekl, eh, jak vidíte vy možné politické řešení konfliktu. Možná, že i to jde nad rámec vašeho mandátu, ale přesto nás to velmi zajímá, jaký je váš pohled na politické řešení konfliktu. Děkuji vám. Bez mikrofonu, bohužel. Present, uh, thank you. Vážený pane předsedo, děkuji za slovo jsem nesmírně vděčný za vaši prezentaci, Pierre, děkuji za všechny vaše aktuální informace, co se děje přímo na místě. Ano, frustrace to, tento ten pocit určitého skutečně naštvání celou to záležitostí. Já s tím souhlasím, protože já vím, já jsem v velice úzkém kontaktu s místním, místní kanceláři, čili vím, co se děje přímo na místě. Samozřejmě musíme zůstat angažováni, to stílím, tento váš požadavek. My jakožto Evropská unie, všechny ty pocity, všechny ty příčiny, které tam vidí, vidíme v podstatě já jakožto samozřejmě Scott a Brit jsem si vědom toho, že jsou to v podstatě i trošku vlastně následky impéria, minulosti a tak dále. Je to spojeno s historickou nespravedlností. Ano, hovořil jste pět milionů, ano, to znamená vlastně populace Norska, těch 5 milionů uprchlíků, to je v podstatě stejné číslo jako u nás. Ve Skotsku, čili opravdu je to šílená situace, šílené číslo. Pokud je o nějaké, ano, ta radikalizace, šíření radikalizace, následky a tak dále, hlavně představitelé české opozice o tom hovořili nedávno, minulý týden v Bruselu na naší schůzce Hmm, to znamená, že v podstatě ten dopad status quo by byl mnohem širší, nejenom pro tento region, pro celý svět. A my proto musíme zůstat angažováni v této oblasti. A kdykoliv z UNRWA hovořím, diskutuji, ano, vy hovoříte o těch následcích a právě proto bych byl nesmírně rád, abyste se zaměřili především na ty příčiny, abyste otevřeně hovořili o příčinách této šílené situace. Proto bych velice rád požádal o váš názor v tomto ohledu. A pokud je o Izrael, no Izrael demokratická země, jsou tam určité síly, progresivní síly pro dialog otevřené, je to opravdu velice pokroková společnost. Ovšem v Syrii takovou samozřejmě demokracii nevidíme, my samozřejmě takové lidi tam nevidíme, nebo které my samozřejmě v Izraelu máme, protěže, které bychom mohli podporovat a tak dále. Čili to si myslím, že je takový výchozí bod. Já jsem pro dialog, já samozřejmě nechci nějak zde mm, říkat mm, nebo poukazovat prstem na to, která se na nejhorší a tak dále. Je zde prostor pro diskuzi, to je jasné. Ovšem ten dialog, který probíhal s Izraelem celé no desetiletí v podstatě probíhal se skutečně paralelním způsobem. Ano, my teda jsme zaangažováni s Izraelem na té státní úrovni, ovšem samozřejmě přímo na místě, tak tam to tak neprobíhá. Tam samozřejmě, pokud je o nějaká dlouhodobě, že politická rozhodnutí a řešení, tak tam to opravdu není možné. Čili skutečně, jak se hovoří o těch dvou oddělených světech, jak tam lidé žijí, to znamená tyto separátní režimy, tento separátní model, to v podstatě vlastně zamezuje jakékoliv politické diskuzi. To znamená, že mezinárodní dialog v podstatě je mm, nepružný a nefunkční, protože když se podíváme na to, co se děje na místě, tak vidíme, že to nemá žádný dopad. Pokud jde o vaše expertizy, vaše znalosti v této oblasti, nezávislý pohled, možnosti, které máte, jak bychom mohli my, jakožto Evropská unie, tlačit na Izrael, na jejich stát, tak aby došlo opravdu k smysluplným jednáním, které by opravdu mohly mít dopad na tu situaci přímo na místě. Samozřejmě probíhá mnoho jednání, která jsou ovšem zbytečná, dialog, který v podstatě vede nikam. Ovšem samozřejmě, že je zde mnoho našich nápadů, myšlenek a dále, například to, že asociační dohodu bychom podrželi, pozastavili, dále je to označování produktu a tak dále, Horizon 2020, pozastavení účastí. účasti a tak dále, jsou zde možnosti, nástroje, kde bychom mohli využít naši silu nášla, což by samozřejmě poté mělo dopad na celou jejich společnost, čili co nám radíte? jak bychom mohli přetlačit Izrael k tomu, aby došlo opravdu k smysluplným jednání, co by konečně mohlo mít dopad přímo na místě, přímo v terénu. Váš pesimismus, samozřejmě já to sdílím, prostě žádné finanční prostředky, které poskytneme UNRV, nemohou poskytnout žádné politické řešení, to je jasné, děkuji. Grazie, Děkuji za slovo, pane předsedo. Rád bych poděkoval našemu hostů za UNRV a jsem nesmírně rád, že jste mezi námi. Děkuji vám. Jsem potěšen tím, že Evropská unie poskytuje finanční prostředky, že je dárcem a já opravdu doufám, že finanční prostředky, které nám poskytujeme, porostou. Ovšem, abych navázal ještě k tomu eh, před chvíličkou, předřečníci se o tom zmínili, my často vidíme takovou situaci, kde jsme určitým předmětem, řekněme, dotazů nejenom ze strany kolegů z jiných výborů, ale i ze společnosti obecně zdá. Existuje nějaká záruka toho, že ty finanční prostředky se skutečně využívají tím řádným způsobem, že nedochází k nějaké defraudaci nebo že se nevyužívají pro extremistické účely, jakým způsobem jste schopni zajistit to, že ty finanční prostředky opravdu nevyvolají nějaké možné riziko toho, že by se dostali do špatných rukou nebo nějaké zneužití těchto finančních prostředků pro nekalé účely. Úplně na začátku, kdy jsme hovořili i o nedostatku, to bych rád podpořil, o nedostatku určité možnosti do budoucna nebo nějakého výhledu do budoucna pro další generace. Protože tím pádem v podstatě nám hrozí riziko budoucí radikalizace. A toto riziko v současné době roste exponenciálně. exponenciálně. Tito mladí lidé nevidí žádnou budoucnost, nevidí žádnou možnost vybudování své vlastní budoucnosti a to je zásadní věc vy osobně vnímáte to takto, tento, toto riziko toho, že tento konflikt po desetiletí se vyvíjí tímto způsobem a že nejde pouze mezi, o takovou válku mezi okupanty a okupovanými, ale že jde v podstatě určitý střed civilizaci, což bude mít politický, konkrétní dopad přímo na místě. A proto se ptám, bídím i po nějakých konkrétních řešeních. Možná bychom mohli udělat ještě více v některých těchto konkrétních oblastech v rámci vyjednávání, příměří, například právě ta blokáda letiště v Gaze. My přece musíme Gazu otevřít vnějšímu světu, abychom se mohli snažit propojit vnější svět s Gazou, tak aby skutečně nedošlo k nějakému dalšímu prohlubování této mentality, tohoto obleželého města, místa a tak dále. Co bychom mohli udělat například my za Evropskou unii v oblasti řízení hranic, nějaké zprávy hranic, tak aby lidé v této oblasti mohli mít určitý samozřejmě kontakt s něčím světem. Samozřejmě za předpokladu, že i izraelská strana bude mít pocit bezpečí, to je jasné. Další problém. Syrie. Nedávna katastrofa, která v podstatě ještě zhoršila celou situaci. Libanon, Turecko. Jordánsko. Jakým způsobem vy osobně vnímáte určité rozložení sil, pozice sil této oblasti, především když se podíváme na stanovisko a postoj Turecka, protože občas jejich signály nejsme schopni dešifrovat. Především pokud jde o uprchlíky, nejde pouze o palestinské uprchlíky, samozřejmě o syrské uprchlíky. Víme samozřejmě, že jsou zde určité problémy, aby určité riziko toho, že by se tyto síly mohly spojit s radikály a tak dále. Úplně na závěr, si dovolíte, rád bych poděkoval za vaši práci všem dobrovolníkům, kteří spolupracují s vaší organizací. To je skutečně obrovský, obrovský příspěvek, a že to lidé vlastně jsou ohroženi vlastné, vlastního svého života a podporují právě tuto šílenou svízanou situaci palestinských uprchlíků. My v našem výběru podporu samozřejmě, samozřejmě všichni vzdáme hold vaší práci, práci vaší agentury. a vás osobně děkujeme. Thank you very much. I excuse my voice. I'm... Děkuji za slovo, pane předsedo. Omlouvám se. Není můj hlas, není to věsky. Mě občas teda se o tom... Ne, ne, ne, ne, není to skutečně tím, jsem prostě nachlazený. Děkuji. Děkuji za tento přesný popis, fakta, čísla, statistiky, které se nám předložily. Jestli dovolíte dva body, dva dotazy. První záležitost. Zmínil jste se o um, určitých finančních následcích, o tom, jaký způsob tam vypadá. Na vládní úrovni já osobně jsem navštívil Palestinu, Izrael, v, myslím, že to bylo v posledním týdnu listopadu, začátkem prosince ano, byla tam určitá blokáda Hamasu, stavební materiál do gazy a tak dále. Čili rád bych se ptal, zda tato blokáda již byla změněna, zda nebo že došlo k určitému pozastavení toho původního koncenzu ze strany vlády, za to skutečně teda k tomu došlo a jaký to má dopad na vaše práce a dále jsou to sliby z krajské konference. Máte určitá čísla, máte určité informace o tom, kdo skutečně teda, jaké tam byly závazky, kdo ze které strany a tak dále, kdo ne. Protože tato práce samozřejmě toto může mít dopad. nebo teda tento výbor samozřejmě poté bude fungovat i v jiných regionech, v jiných zemích, čili ten dopad může být i v těchto ostatních regionech. A dále je to diplomatické zaangažování a dialog přímo na místě v terénu. My máme problém dostat se do Gazy. My jsme se o tom zmínili, například v naší delegaci SAD hovořili jsme o tom s prezidentem, s zahraničním um, ministerství zahraničí. Ano, já vím, že mm, eh, jedna německá asociace by se tam mohla dostat, všem ne my, jakožto zástupci Evropského parlamentu, vidíte nějakou možnost změnit celé této situace. Samozřejmě spolupráce v této oblasti byla důležitá, je to pro nás nesmírně zajímavé pro Evropský parlament, bychom mohli být zapojeni přímo na místě, aby skutečně došlo k těm diskusím, slibům, závazkům a tak dále. Ještě jednou děkuji za vaši práci. Předseda bez mikrofonu. trois remarques. Jestli dovolíte tři poznámky, první. První, jelikož řídíte opravdu velice kvalitně celou tuto problematiku a já se nebudu nějak zabývat vašimi kapacitami, schopnostmi v této oblasti, nejprve se ptám, proč arabské státy nepřispívají více do oblasti rozvoje celého tohoto regionu a především když jdeme v potaz ty propastě, nedostatečné finanční prostředky, o kterých jste hovořili, zda teda mm, reagovali nějakým způsobem, řekněme, pozitivně na tento problém. A druhá záležitost, kondicionalita. Vy víte, že já jsem velice opatrný, pokud je o kondicionalitu. Nože myslíte si, že ty zásadní problémy Fatahu, Hamasu, že jim leží na srdci vývoj právního státu demokracie nebo spíše boj proti Izraeli? To je otázka, kterou bych rád položil. Čili stát teda skutečně pro ně to nejdůležitější je rozvoj, rozvoj demokracie nebo spíše bojovat proti Izraeli. A třetí poznámka, ta se týká vlastně toho, že jakýmsi způsobem nahrazujete, protože v podstatě vláda tam jaksi není, nebo vlády tam nejsou aktivní, čili že vlastně zastupujete, že jste vlastně takovým náhradníkem a zda si myslíte, že je to správné. Čili to jsou mé tři připomínky a jestli dovolíte, rád bych od vás slyšel odpověď. Děkuji vám. Thank you, chair. Let me also... Děkuji za slovo, pane předsedo. Dovolte, abych i já poděkoval našemu hostovi, abych vám poděkoval, poblahopřál vám i vaši organizaci za tu úžasnou práci, kterou odvádíte v takových těžkých podmínkách, nejenom s ohledem na finanční problém. Je to opravdu šílená situace, ve které se nacházíte. Opravdu mm, nám to velice leží na srdci. Vidíme, že to palestinské utrpení se zhoršuje ze dne na den. Já opravdu pro mě osobně je šílené, si že 42% <laughs> Izraelců nikdy nepotkalo palestince. A my skutečně věříme, doufáme, že nalezneme nějaké spravedlivé řešení dobré řešení pro Palestince, pro Izraelce, aby opravdu došlo k schopným dvěma státům. Protože když máme skutečně takové šokující číslo, 42% těchto lidí se v životě nepotkalo zájemně, tak to vlastně vytváří předpoklady pro strach, pro demonizaci obou stran. Já se obávám, Samozřejmě, my všichni chceme, aby došlo k většímu zaangažování ze všech stran a my bychom si přáli především, aby Evropská unie hrála v tomto ohledu mnohem aktivnější roli. Doufáme, že se nám povede nalézt řešení, mírové řešení. Prostě nemůžeme všechno ponechat pouze na USA jejich eh, věrnost této oblasti je, jak víme, trošku spochybnitelná, čili prostě asi by byl problém, pokud bychom od něj očekávali úplně pouze eh, od nich úspěch řešení celé problematiky. Proto se, ano, všechny ty statistiky šílené, o kterých jste se zmínil, proto bych se rád zeptal, jak obtížné by bylo odstranit tuto blokádu, která v současné době celou gazu vlastně změnila na otevřené vězení. A ještě váš názor, prosím vás, kolik určitého pozitivního dopadu by jsme z toho získali, pokud by došlo k vyřešení, mírovému řešení této palestinsko-izraelské problematiky, například s dopadem na, na extremismus, který roste ve světě. Děkuji. Tak. Ladies and gentlemen, thank you very much. Dámy a pánové, děkuji. Děkuji celému vašemu parlamentu za velice zajímavé dotazy, vašemu výboru. Dovolte, abych začal paní Valenciáno vaším dotazem. Teda podporujeme tento systém tím, že Samozřejmě, že i před tou kahirskou konferenci zaznělo mnoho hlasů, hovořilo se o možnostech toho, že by státy, státy se ptaly před touto kahirskou konferenci Máme vůbec investovat do gazy? Dává to smysl, teď když vidíme ten určitý cyklus toho, že budujeme opětovně to, co teda, eh, samozřejmě generální tajemník Golzen to zdůraznil několikrát, to znamená, opětovně budujeme to, co již jsme budovali a tak dále, to znamená, zda teda máme pokračovat v tomto financování, které vlastně udržuje danou situaci a status quo na místě. Plně upřímně ty země a zástupci těch zemí, kteří měli právě toto dilema v tomto ohledu, se kterými já jsem se setkala, kteří vlastně jak si váhali s použitím, využitím finančních prostředků v Gaze. My to, ano, vidíme i v současné době mnoho vyčkává s tímto financováním právě, právě z těchto důvodů. A já říkám následující. My nemůžeme a státy nemohou v této oblasti zadržovat tuto humanitární pomoc a finanční prostředky pro rekonstrukci a zároveň teda i na tom politickém poli. To prostě nemůže takto fungovat. Pokud se jednou již rozhodneme, pokud určitá vláda se rozhodne, že prostě není připravená využít nebo použít finanční prostředky v Gaze, tak se prosím zapojte alespoň aktivně na politickém poli. Já netvrdím, že mám nějaké řešení politické rovnice. Ovšem nemůžeme jak si vyčkávat a neposkytovat pomoc ani v jedné z těchto oblastí, protože to znamená, že lidé v Gaze prostě tím pádem nemají žádnou budoucnost, ani politickou, žádné prospekty této oblasti. Samozřejmě si přáli, aby se aspoň něco dělo v politické oblasti, nebo alespoň, aby jsme reagovali na jejich každodenní potřeby. A pokud teda se stáhneme sobou těchto oblastí, tak to znamená, že ten rozkol se tam prohlubuje, znamená to, že se prohlubují mm, extrémy v každodenním životě těchto lidí, aby se se ptáte, jaký by byl další možný krok v tomto hledu. Já osobně si myslím, že to, co jsme slyšeli, ty výsledky, nebo to, co to způsobil celý konflikt, tak podstatě vidíme neustále opakování se určitých prohlášení, včetně EU, včetně vysoké představitelky i na kárijské konferenci o tom, že vlastně nesmíme umožnit to, aby se Gaza dostala do těch předchozích podmínek v rámci blokády. To znamená, že potřebujeme určité závazky nejenom v reakci na potřeby každodenního života, ale i na politické podmínky. To znamená všechny ty důvody, příčiny. UNRWA nemá mandát, aby hrála politickou roli v tomto ohledu, to ne. Ovšem máme možnosti vidět přímo ty následky nedostatku pokroku na politické scéně. A to vidíme každodenně, to vidíme skutečně, to je do očí vidící, vidíme to přímo na životě těch rodin, které nemají k čemu se upnout, nemají žádnou budoucnost. Právě proto my si myslíme, že potřebujeme v tomto ohledu politické iniciativy z různých stran, různých subjektů, především když vidíme tu nestabilitu na Blízkém východě, Řekl bych, že to stává opravdu zásadní evropskou otázkou, protože jde o lidská práva, které zastupujete. Samozřejmě cílem všech vašich projektů je uznávání lidské důstojnosti, to znamená, že ta bezpečnost celého regionu nemůže být postavena na potlačení důstojnosti jednoho národa. Samozřejmě, že to je otázka prosperity, otázka stability a všechno bychom mohli propojit právě analytickým konceptuálním způsobem a mohlo by to bez zaměření na, nebo budování jiné budoucnosti. Děkuji i další eh, kolegyně za vaše velice příjemné a milé, eh, milá slova, která se týkají našich zaměstnanců, odvahy těchto lidí. 30 mm, tisíc našich zaměstnanců pracuje v tomto regionu. Je to opravdu Ehm, rozsáhla přítomnost. Já jsem v konfliktních oblastech pracovala více než 20 let a neznám žádnou jinou agenturu. Já jsem skutečně pracovala v Mezinárodním výborem Červeného kříže, který skutečně má obrovské zkušenosti v této oblasti. Neznám takovou jinou agenturu, která by přišla v 11 zaměstnanců, jako u nás například Kaze nebo 14 série, a která by pokračovala v těchto aktivitách. Neříkám to proto, že se chce nějak chlubit nebo nějakým způsobem se hovořit o těchto smutných číslech a statistikách. Ne, ne, ne, ovšem tito lidé, kteří se berou tato rizika, mý kolegové v Gaze loni v létě v podstatě zanechávali svou rodinu každý den ráno tím, že vlastně nevěděli, jestli se jim večer tento člověk vrátí večer zpátky domů a šli do těch, do těch hm, škol a hm, nemocnic a hm, přístřežku a skutečně šílená situace. Ano, další poznámka genderová rovnost. Výborně, to je velice důležité. My samotného počátku v této oblasti na to tlačíme, vy ano, vy v Afganistánu, vím, jakým způsobem některé z vašich zemí se snaží o mm, tuto větší rovnost například v oblasti vzdělávání. A my, my jsme určitým způsobem organizováni na základě určitých struktur, asi tak 480 tisíc až 500 tisíc našich studentů v těch našich školách právě poukazuje na, na úžasnou genderovou rovnost. Samozřejmě, že mladé dívky po opuštění těchto škol, tak to už je jiná záležitost. Politické prostředí může podkopat právě tento potenciál mladých dívek, mladých žen v pokračování ve svých ambicích, nadějích, že se jednou stanou inženýrkou, lékařkou, učitelkou a tak dále. Čili to je samozřejmě jiná záležitost takže celá tato problematika je zásadní. Jaké by mohlo být politické řešení z našeho pohledu? Samozřejmě v této oblasti, jak si narážíme na limity našich kapacit, my nemůžeme nějaké politické rozhodnutí nějakým způsobem formulovat. Ovšem na základě mnoha letých zkušeností v konfliktních oblastech světa se ptám, jaké jsou náklady v těch následujícím desetiletí, jaké by byly náklady výdaje spojené s tím, kdybychom neřešili tento konflikt. To je zásadní otázka, to znamená nejenom, jaké je konkrétní řešení, ale jaké náklady to sebou ponese. Znáte jakýkoliv jiný konflikt v posledním desetiletí, kde nedostatek politického zapojení či řešení by vedl k menší radikalizaci? přemýšlejte. Pokud existuje jakýkoliv příklad, který vás napadne, jakákoliv situace, která nebyla řešena a řízena politicky a že by vedla k menší radikalizaci, to prostě neexistuje. To znamená, protože ten, ta, ten hněv, ta frustrace, ten se tam buduje čím dál tím víc a ty náklady s tím spojen. To znamená, pokud by nedošlo k tomuto politickému zapojení, jsou mnohem vyšší. Ano, eh, paní kolegyně, i teda, ano, toto určité opravdu mm, pohoršeně, tím ne pouze teda pokud jde o tento konflikt, ale jakým způsobem, jaký to má dopad, když se politicky nakažete pro všechny, pro tě, ty komunity a právě proto přímo na místě. A právě proto po těch 65 letech se tomu věnujeme opravdu hloubkově a jakým způsobem to řešit. Ta, ten nápad toho, abychom byly více slyšet. Ano, my například i loni v té Gaze v létě, my jsme skutečně se snažili opravdu o tom hovořit, být přítomní, protože já jsem čím dál tím více přesvědčen o tom, že bez ohledu na to, jak se kvalitní humanitární pomoci, bez ohledu na účinnost naší rozvojové pomoci, nikdy není pomoc dostatečná, pokud to povede opravdu k mm, potlačování těch základních práv a lidské důstojnosti, nejen palestinců, ale kdekoliv na světě. Čili ano, samozřejmě musíme poskytovat ty služby, to je náš mandát, ale zároveň musíme si jasně uvědomit a říct, co to znamená pro mm, tyto lidi. To znamená skutečně to, že jim upíráno to základní právo, ta základní právo. Co to pro ně znamená? Jaký to má dopad? My samozřejmě nemůžeme formulovat to politické řešení. To je nad rámec našeho mandátu, to je pravda. Ovšem, je důležité to, toto angažmá, tento dialog, který je potřebný a ta, to riziko, které musíme postavit na dohledu, které je nezbytné. Dovolte analogii. Vy v podstatě jste takovým příkladem, živoucím příkladem toho, co, čeho můžeme dosáhnout, pokud skeptické pohledy a přístupy překonáme. Ano, já jsem potkal mnoho takových lidí, pokud jde o Blízký východ a já chápu tuto skepsi. Jistě, Ovšem to je začátek prohry. Proč? Protože to je v podstatě takové nejjednodušší. Budeme skeptičtí o mírovém uspořádání. V 46. 47. jsme viděli, kolik, kolik lidí v Evropě bylo skeptických vůči mírovému uspořádání Evropy. Kolik takových lidí by řeklo, ano, my vidíme tuto budoucnost Evropského parlamentu, společných evropských institucí, které vybudeme. Dneska to bereme za bernou minci. Prostě já jako, možná já Švýcar bych to asi neměl přehánět. Ovšem vy v Evropě, ano, mnoho z vás, mnoho z vás to bere, tam berou si za jakousi samozřejmost. Ovšem bylo to vybudováno na rozdělené Evropě, na rozkolu a to ve všech dimenzích. Čili proč? Proč to není dosažitelné s politickou vůli na Blízkém východě? Je to dosažitelné, pokud skutečně uděláme veškeré to, odvedeme to úsilí, tu energii a nejenom, že je to potřeba, je to skutečně, musíme nejenom pro tento region, pro celý svět a právě proto v tom nesmíme ustat. Pani Kristiana, vy jste se ptala o zárukách toho, že ty finanční prostředky skutečně se dostanou do správně rukou. My tam máme 12 500 zaměstnanců v Gaze a vlastně jednou z našich silných stránek, UNRWA, je to, že tam nemáme nějaké partnery pro implementaci. My to prostě dodáváme a implementujeme sami. My jsme v přímém kontaktu, přímo na místě, v terénu a to já osobně považuji za nesmírně pozitivní prvek. Když jsem přišel do naší agentury, tak jsem skutečně viděl, jak je to úžasné. A v podstatě já jsem s izraelskými vojenskými představiteli o tom hovořil. Pro mě dialog s Izraelem je klíčovým prvkem, je zásadním prvkem, probíhá pravidelně jasné angažmá z naší strany, s ministerstvem zahraničí, s vládou, samozřejmě s vojenskými složkami. Ne vždycky se shodneme, dobře, nemusíme se na všem shodnout, ovšem takový je dialog, to je jeho podstata. Angažmá, zaangažovanost v tomto ohledu, to je zásadní. A já jsem se ptal, já jsem se jich ptal, zda je řekněme to, že nějaké náznaky toho, že ten semen, který jsme tam pro Gazu ještě před posledním konfliktem přivezli, zdá se to dostalo do těch, kan, do těch tunelů, které byly vybudovány. A Izraelci řekli jasně, ne, ne, nemáme žádný důkaz, žádný důkaz o že by ten stavební materiál, který jsme tam dodali, by se byl dostal k výstavbě těchto tunelů. I přesto, že tam máme určité rozdílné názory, stanoviska u různých věcí, ale hovoříme skutečně společně, diskutujeme a to uznání naší práce je tam veliké. To, jakým způsobem fungujeme, dohlížíme nad tím, aby vaše finanční prostředky se využily řádným způsobem a že zamezíme tomu, aby se dostali do špatných rukou. Bez ohledu na to, o který subjekt se jedná. Samozřejmě, že problematika a další radikalizace tohoto regionu je na stole, je na místě, se ptáme, máme v Narabaret mladé lidi, v roce 2007 v Lebanonu šlo v no, Hellway, v Balatana, Blues, tábory, které byly zničeny v Gaze a tak dále. Lidé tam mají malé vyhlídky. Ano, radikalizace jistě je určitým pokušením vzhledem k tomu, že tito lidé jsou tak pohoršení, je tam tolik hněvu. A naše investice do vzdělávání, podle mého názoru, je klíčová. Syrští uprchlíci v současné době nemají vůbec přístup ke vzdělávání UNRWA. V průběhu posledních desetiletí zajistil to, aby vzdělávání bylo jedno z našich priorit. To, že mladým, li, mladým lidem dáváme možnosti získat zručnosti, dovednosti, určitou určitý vklad do budoucna. To je právě smysluplná investice a vy nám umožňujete to realizovat. My potřebujeme samozřejmě více takových prostředků, ovšem vy jste jedním z těch, kteří nám je poskytujete. To je velice důležité pro budoucnost Allergenu. Protože pokud mladí lidé, kteří prochází těmito našimi školami, PA školami, prostě na konci eh, školní docházky nemají žádné další možnosti a prospekty, tak to je samozřejmě situace velice svízelná a musíme uvažovat o dalších řešeních. Jistě je zde mnoho problematických bodů spojených s okupací, s blokádou. Já se zaměřuji především na práva, práva palestinských uprchlíků, celkově otázku lidských práv, práv založených na mezinárodním humanitárním právu. To je právě ten hlavní, jeden z hlavních parametrů, na který stavíme. Velice. Blokáda role Hamásu při rekonstrukci. Jistě tady je celá řada faktorů, které hrály svoji roli od konfliktu v souvislosti s obnovou. Jedna záležitost je vlastně nedostatek zprávy a to, že zde chybí ta úzká spolupráce, která by byla potřebná, spolupráce mezi orgány z Ramaláhu a Hamásem přímo na místě. Nechci zacházet příliš do detailu, ale to je skutečně problém. A další problém je financování. Jak už jsem říkal, hrálo to svoji roli a mechanismus, který zde je pro import eh, stavěního materiálu, se rozbíhal pomalu, ale teď už se rozběhl, takže snad zde dojde k určitému pokroku, ale stále je to citlivá věc. Ptal se se na Káhiru, co my jsme předložili za naši stranu na Káherské konferenci, co se týče tedy eh, těch eh, oprav eh, příbytků 720 milionů dolarů dosud jsme dostali závazky 175 milionů dolarů, 125 skutečně máme na účtech a 100 milionů z nich již bylo vydáno. Takže všechny peníze, které jsme měli na eh, opravu toho bydlení, bylo tady utraceno. Naštěstí jsme získali i další nové příspěvky, ale stále mezi 175 a 720 miliony je velký rozdíl a je to výzva pro všechny země, které udělali svůj slib v Káhiře, aby ho také dodrželi a my můžeme slíbit, že eh, ty peníze budeme náležitě vydávat. A návštěvy poslanců, ano, slyšel jsem o tom, neměli jsme zde eh, řešení pro to, abychom vám umožnili tu návštěvu, ale určitě můžeme být určitým způsobem nápomocní, byla zde řada návštěv například ministrů v pásmu Gazy a paní Morgeriny a Přesně tak, nejlepší je vědět, vidět věci přímo na místě a mluvit s každým, jak v Izraeli, tak v Palestině, eh, v Gaze, západním břehu Jordánu, to je všechno velice důležité. Další kolega se ptal na příspěvky UNRWA. arabské příspěvky. Když se podíváte celkově na výdaje 1,2 až 1,3, eh, tak eh, největším donory je USA, potom na druhém místě Evropská unie a potom je celá řada jiných států, včetně Japonska. Saudská Arábie je vlastně třetí eh, největší donor. A Slyšeli jste často, že arabské státy a státy Perského zálivu by měly přispívat více. Můžu vám dnes říci, že k tomu opravdu dochází. Sice ještě neplatí úplně to, co eh, slíbili v plné výši do našeho řádného rozpočtu, tam se zavázali k určitému vyššímu číslu, ale myslím, že to, že tento stát už je třetí největší dárce, je eh, důležité a měli bychom s tím nadále pracovat. Potom jste se ptal také na tu podmíněnost a cíle Fatahu a Hamásu, zda jim jde o rozvoj nebo o boj proti Izraeli. No víte, to je velice citlivá politická oblast, můžeme o tom dlouze diskutovat s nejrůznějšími názory. Je jasné, když máte e, národ, který byl okupován, nebo je okupován už nějakých 50 let, také eh, jejich vztah k okupaci a mm, je určitým způsobem definující. Co to znamená pro, přímo pro politické vojenské aktéry na místě, to by asi měli říct si spíše oni. Z evropského pohledu si myslím, že všichni hluboce chápeme, co to znamenalo pro Izrael, že vznikl a co to znamenalo pro občany Izraele, že potřebují pocit bezpečí ve svém sousedství, to je asi všechny pochopitelné. Když víme, co se stalo za druhé světové války, tak hloubku tohoto významu jistě všichni chápeme, ten význam pro Izrael, aby existoval a aby existoval bezpečně. Ovšem je zde také identita, důstojnost celé komunity a možnost vytvářet a financovat svoji budoucnost, to je také důležité téma vedle politického pohledu bych na to pohlížel z eh, pohledu humanitárního a to je opravdu závažné. Potom jste hovořil o té náhradě státních institucí. Když vznikla UNRWA, tak eh, měla poskytovat pomoc palestinským uprchlíkům v prvních letech. Ta původní myšlenka byla, že se lidé vrátí, že se najde nějaké řešení a UNRWA už brzy nebude muset existovat. A myslím si, že eh, důležité bylo, když UNRWA eh, zjistila, a bylo to prostřednictvím OSN eh, podpořeno, že jsme změnili ten mandát směrem k poskytování služeb. Tedy nejenom opakovat nějaká gesta pomoci, ale i investovat do rozvoje lidských zdrojů. Je to významná investice do daného regionu i do budoucí stability, protože všechno jsou to lidé, kteří eh, prošli vzdělávacím procesem a mají dovednosti, ať už se ten region v budoucnu bude vyvíjet jakkoliv. My se nevidíme jako náhradu státních institucí, protože ale státy v těch vlastně nejsou nyní e, připravené převzít to poskytování služeb e, palestinským uprchlíkům. E, Libanon si to nedělají, Jordánsko má plné ruce práce se syrskými uprchlíky takže co bychom měli více promýšlet, je otázka, co to znamená mít potenciálně dlouhodobou prchlickou komuniku v regionu, a sice syrskou vedle té palestinské. A jak to řešit? Uvedu takový příklad. Kdyby Švýcarsko bylo Libanonem, tak nyní by tomu bylo tak, že bychom měli 3 miliony uprchlíků třeba z Rakouska, Itálie, Francie, Německa. To je v podstatě něco, co teď řeší Libanon z hlediska procentuálního. A když máme přímo 500 lidí, tak už ve Švýcarsku jsou velmi emocionální diskuse a asi takové emocionální diskuse nejsou jenom u nás. A Libanon zde má 1,5 milionu lidí. Takže chápu, že oni také předpokládají, že UNVA bude plnit svoje závazky v souvislosti s palestinskými uprchlíky. No a to poslední, co jsem chtěl uh, říci. Um, vy jste se ptal, jestli jsou nějaké důkazy o tom, že kdyby se ten konflikt uh, řešil politicky, že by to mělo dopady na jiné věci. No ono je to těžké nějakým způsobem doložit. Ale já jsem působil v konfliktních zónách v Jižní Asii, na Středním východě celou řadu let. A nevyřešená otázka Palestiny je opravdu něco, co je součástí mnoha narrativů a pohledu zda mezinárodní společenství se chová správně a spravedlivě. náklady na ignorování budoucnosti eh, palestinských uprchlíků, to je něco, co by bylo příliš drahé, kdybychom to dali v sásku. A já mám pocit, že palestinští uprchlíci, kteří uprchli z Jarmuku, mi řekli, že když se tam dostala frontová Livie, tak, linie, tak oni tam žili vedle jiných, vedle Syřanů a oni říkali, my palestinci jsme hned pochopili, co, co bude. Eh, Syřanům to trvalo o něco déle protože my už prostě v naší historii máme tu zkušenost ztráty domova a ztráty vlastně veškerých existenčních prostředků. A v eh, těch táborech v Syrii, Homsu jsem viděl eh, lidi, kteří bydleli poblíž eh, Van Amr, který byl výrazně zničen v Syrii. A jak to, že tam ti palestinští uprchlíci vydrželi? Ale já jsem to pochopil. Palestinský uprchlík, který se vzdá toho místa, kde žije, no tak se ho vzdává na věky. Tak to to chápou. Oni vidí věci dlouhodobě, takže něčemu opravdu přilnou. A jde o to vzít na sebe zodpovědnost za mír v daném regionu a to je třeba řešit v lidském i v politickém měřítku. Já vám děkuji za pozornost. Děkuji vám za vaši prezentaci, přeji vám mnoho úspěchů ve vaší činnosti. Nyní se dostáváme k dalšímu bodu pořadu jednání a prosím paní Valenciano, aby se ujela předsednictví. Thank you.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

a sice na téma bezpečnostní výzvy v oblasti Blízkého východu a Severní Afriky a vyhlídky na politickou stabilitu. V této souvislosti si vyslechneme prezentaci studie pana Artura Dehareliho z Volinské univerzity. Bude to de facto eh, vstupní materiál pro zprávu pana Peona a bude se zabývat těmi nejdůležitějšími otázkami na příští léta v celém regionu. Budeme se bavit o strategii, na kterou je třeba se zhodnout. Eh, samozřejmě eh, nebude to nic jednoduché určitě nepostoupíme vpřed tím, že budeme věci eh, příliš jednodušovat a Každopádně jde tedy o terorismus, extremismus a islamistické síly podkopávající společenské uspořádání v regionu, ale také u nás. Dám tedy slovo, slovo panu eh, Varele, eh, který je výzkumným pracovníkem ISPI v Itálii. Eh, tak především děkuji vám za pozvání. Budu hovořit italsky. Cílem provedeného výzkumu eh, za účastí Sally Isaac bylo nakreslit mapu rozšíření islámského státu v Magrebu a v Mašreku, což jsou klíčové zájmové oblasti Evropské unie. Zejména jsme se tady soustředili na eh, Libanon, eh, Egypt, Libii a Tunisko. V době psání této zprávy došlo na mnoha místech útokům islámského státu. My se zaměříme nejdříve na eh, vazby mezi tímto regionem, ISISem a Al-Qaidou. Jde o jakési jakousi soutěživou koexistenci, jež ohrožuje Západ. Al-Qaida je určitě takovým nějakým, takovou ideologickou eh, kotvou islámského státu a islámský stát tedy říká, že to je prostě eh, ideologie, ideologická základna s nimiž, se kterou tady nebudou bojovat. Al-Qaida přišla o své charisma spolu s odchodem Bin Ládina a to napomohlo zestupu islámského státu. Klíčové tady je to, že tato organizace Islámský stát se skutečně snaží proměnit ve stát s vlastním územím. To může snít triviálně, ale v podstatě to určuje celou strategii dobývání, celou eh, strategii dalšího rozvoje. Dalším důležitým prvkem, čímž se liší IS od al je intenzivní propaganda. IS vytváří propagandu daleko větší měřítku než kdysi Al-Qaida. Eh, tehdy jsme byli zvyklí na videa, která natáčel kde si v jeskyních Pakistánu nebo Afganistánu mu eh, Bin Laden. A bylo to v takovém autoritářském stylu. Čili eh, je to něco, co možná bylo nové pro arabský svět, ale my to v Evropě známe. Je to prostě propaganda, která míří na nás, na západní svět, na Evropu. A cílem je nás terorizovat. IS je konec konců teroristická organizace. E, nicméně má i své vnitřní zadání, tato propaganda, protože chce tady ovládat území, musíte ho nějak kontrolovat a propaganda je jedním z vhodných nástrojů. IS používá velmi brutálních eh, nástrojů propagandy, které tedy ukazují, v čem spočívá jejich síla a snaží se vypadat silnější než ve skutečnosti. Dá se říci, že ta interní dimenze propagandy je důležitější eh, než ta externí. Další otázka je financování IS. Eh, o tom jsme tady už hovořili v minulosti. Povídá se o eh, externích podporovatelech, ale já bych řekl, že právě to externí financování je poměrně málo významné. IS není primárně financován z vlastních peněz, nýbrž eh, zdrojem jejich financí je, jsou na kontrolovaném teritoriu a k tomu patří eh, vrty ropy, voda. To jsou obrovská množství ropy, která dodávají na trh a tím se tady financuje jejich teroristická činnost. No a tím prodejem ropy eh, to je vlastně eh, způsob, eh, jak angažovat finance z, z jiných zemí. Tato ropa se částečně prodává v Sýrii a v Turecku. Dostávají také peníze z centrální banky v Mosulu a také vybírají daně na z obyvatelstva na svém území, jako skutečně stát. Také dochází ke konfiskacím křesťanského majetku. Existovala určitá e, počáteční finanční pomoc ze strany státu kolem arabského Eh, zálivu, z Turecka, z Jordánska, eh, třeba vztahy s Tureckem je, jsou eh, poněkud dvojznačné. Turecko nechce říct, že by financovalo IS, ale snaží se nějak vyvažovat situaci v regionu. což znamená, že zákroky Turecka proti IS nejsou nijak zvlášť tvrdé. A naopak eh, Turecko IS eh, umožňuje například eh, financování opozice proti Asadovi a Turecko v tom není samo. Tyto eh, země eh, v regionu jsou samozřejmě ohrožené a k tomu patří i Jordánsko. Je eh, mnoho zemí, proč i takové solidní země, jako Jordánsko, jsou ohroženy. Nejde jen o zeměpisnou blízkost, ale také o vnitřní rizika. Pan Ori? Eh, v regionu dále dochází radikální skupiny, které třeba rekrutují mladé lidi v Jordánsku, Iráku, Sýrie, v uprchlických táboře, táborech, což jsou eh, samozřejmě semeniště vzniku eh, nových radikálů. Spolupracuje se eh, s eh, kmenovými náčelníky, kteří sice jsou Jordánská, ale vyhovuje jim spolupráce s IS. Já tedy neočekávám, že by islámský stát eh, někdy v dohledném horizontu převzal moc eh, v Jordánsku. To asi ne, na to není dost silný a je plně zaměstnán ve eh, Sýrii a v Iráku. Jordánský stát je silný, konsolidovaný, má, má silnou armádu a výsvědné služby, čili ohrožení Jordánska není nějak zvlášť velké. Co se týče Libanonu, zde existuje eh, sektářské rozdělení eh, politického systému, je to všechno velice složité a stát je slabý. Největší překážkou expanzi ISIS a radikálu v Libanonu je Hezbollah, tedy konkurenční, konkurenční radikální organizace, která eh, nadále bojuje eh, v Sýrii eh, po Asadově boku. A mají výsledky. Na jedné straně se jim daří zadržovat sunnické radikální islamisty na druhé straně ovšem také toto přispívá k radikalizaci sunnických eh, islamistů, eh, protože mnozí, nebo jsou takoví sunité, kteří eh, bojují na straně IS a podobně. Čili expanze IS do Libanonu podstatě je reálným rizikem. Existují skupiny, které se vysloveně k IS hlásí a de facto už v lednu 2014 došlo ke k potičkám v různých eh, městech Libanonu a eh, došlo tedy eh, k pokusům o islamní IS, čili je tady Jabhat al-Nusra a ISIS a těm čili libanonská armáda. Pak eh, jsou zde vysoké počty syrských uprchlíků. Počítá se, eh, že jich v roce 2015 bude milion 300 tisíc a ten, abych tak řekl, faktor Hezbollah bude napomáhat brždění vzestupu IS v regionu, nicméně určitě to podpoří opět rozdělení země a e, sektářské přestřelky. Co se týče Tuniska a Alžírska, Tunisko a Alžírsko jsou nepochybně eh, zeměmi, které čely největším problémům, pokud se týče eh, expanze islámského státu v severní Africe. Tady vznikají nové aliance a naopak dělí se eh, Magreby Islám a Al-Qaida, to znamená ty starší organizace. Jsou zde další skupiny, které tedy eh, tvrdí, že jsou spojenci kalifátu a kritizují Al-Qaidu. Došlo k potičkám v islámském radikálním světě, to znamená mezi starými vůdci al a islámským eh, Magrebem, ti tedy se Eh, většinou přihlásili k al -Qaidě, nicméně eh, zase jiní eh, spíše zlížejí k chalifátu. To jsou opět aspekty ideologické. Proč se tady chalifátu daří v penetraci? V Tunisku a dalších jsou pořád oblasti, které jsou velmi chudé a marginalizované. A to je velmi příznivé pro zakořenění IS. Příslušný tuniský minister eh, založil protiteroristickou skupinu, která má tomuto nebezpečí čelit, poněvadž jsou zde skupiny napojené na chalifát a vznikají zárodečné buňky eh, džihadistů, kteří bojují v Syrii a Iráku. Eh, je jich nějak kolem tři tisíc. Eh, to se možná nezdá moc, ale když to přepuštěte na počet obyvatel, tak skutečně ta, ty počty Eh, se ta podíl obyvatelstva bojující v Iráku a v Sýrii jsou eh, vysoké. No a jakmile se jednou vrátí, tak to hm, bude asi velmi problematické. No a ještě Libie, to je každopádně země, kde eh, IS má nejvyšší penetraci. Libie je velmi nestabilní, je to stát, který sklouzává do anarchie. Vláda nemá příliš eh, kontroly nad územím a je zde rozdělení na řadu frakcí, které se potírají navzájem, ovšem eh, nejsou schopny kontrolovat eh, území, na kterém operují. V Libii od eh, pádu Kadafiho eh, režimu je jakousi eh, jakýmsi útočištným místem pro různé islamistické skupiny. V posledních týdnech se hovořilo o přítomnosti IS v Libii a o, spekuluje se o počtech islamistů Stále. Čísla z otevřených zdrojů říkají, že hovoříme o nějaké tisícovce nebo dvou eh, nějakých eh, asi 800, když jsem ze Syrie přišlo v loňském roce. Myslíme si, že tato čísla jsou poměrně přesná. Nejsou vysoká, ovšem eh, v zemi na pokraji anarchie jako je Libie, stačí i malá skupinka, aby způsobila velkou destabilizaci, která bude ohrožovat i nás v Evropě. Problémem v Libii jsou eh, návrátilci z eh, džihadistických eh, válek. První navrátilci se vrátili loni v létě, to je skupina Al-Atar, která má 300 lidí. A tato skupina se navazala spolupráci s Islamic Youth Shura Council a de facto fungují jménem IS. Eh, pak zde máme mm, také šéfa skupiny Daesh Albatářího, který opět pracuje na strategii dalšího pronikání IS do Libie. Pracují zde určití, mohli bychom říci, emisaři, kteří eh, této penetrační strategii podporují. Eh, dostali se eh, přes Sirtu do země a panují obavy, že toto není náhodný vývoj, eh, že to je spíše nějaký plán IS. Ta Sirta ta není zvolena náhodně, je to domovské město Kadáfiho a ukazuje to, že právě ti bývalí příznivci Kadáfiho podporují nebo alespoň tolerují pronikání IS do Libie. A to je mm, velmi znepokojivé, neboť se to podobá iráckému scénáři, kdy sunnické milice umožnili vstup nejdříve al kaidě a poté IS a jejich postupné tedy sílení země. IS není eh, jediným eh, radikálně islamistickým uskupením v Libii. Máme se ještě další eh, skupiny, a sice Ansala Sharia. O téhle skupině jste možná moc neslyšeli, nedošli jste se příliš novinách. Je to islamistická skupina, která má přes 10 tisíc členů, čili je podstatně větší než ISIS. Jde o místní džihadisty, kteří mají dlouhou dobou strategii eh, variabilních eh, aliancí. Tak třeba eh, Al-Qaida Eh, si přála eh, s nimi navázat vztahy, ovšem narazila na nezájem. A pokud by tedy v budoucnu došlo k mezinárodní intervenci, bylo by docela možné, že džihadisty, džihadisté bez ohledu na to, ke které skupině dříve patří nebo patří, by sáhly k ozbrojenému odporu. A totež může, se může stát, pokud by invazi provedl některý ze sousedů, třeba Egypt nebo síly z eh, Tobruku, které mají zahraniční podporu. Čili čím eh, větší bude externí intervence, tím větší pravděpodobnost, že se džihadisté eh, spojí. No, jelikož nemám už mnoho času, dvě myšlenky. Něco, co považujeme za velice důležité, Evropská unie má k dispozici nástroje. Má nástroje které by mohla využít eh, jednak samozřejmě rekonstrukce, řízení hranic, školení pro bezpečnostní složky a tak dále. To ovšem všechno musí být prováděno v určitém novém kontextu novém kontextu, který by se snažil řešit ty základní, zásadní příčiny vzniku islámského státu. Měli bychom využívat tyto nástroje a všechny tyto aktivity by měly být prováděny v inkluzivní atmosféře, která v Iráku například absentovala a vedlo to právě ke vzniku těchto islamistických skupin, které podporovaly různé politické síly, složky, které prostě neměly pocit, že byly dostatečně zastoupeny v tom poválečném politickém systému uspořádání této země. Máme se zároveň finanční nástroje v rámci Evropské unie, tyto by se měly využívat častěji, například především v těch marginalizovaných oblastech, hovořil Hovořil jsem o Tunisku, o Alžírsku, zmínil jsem Jordánsko. Problémy, které tyto země mají v uprchlických táborech, jež musí být řešeny. Evropská unie by měla být účinnější, pokud jde o rozvojovou pomoc, politiky, stabilizační politiky v této oblasti, protože tyto dva prvky jsou čím dál tím více propojenější. A Boj proti terorismu pomůže na druhé straně stabilizovat tento region a obráceně, čili tyto dvě věci jsou propojeny, tyto dvě politiky by nikdy neměly být rozvíjeny samostatně. V Alžírsku, v Tunisku například, bude-li to možné, měli bychom se snažit například využívat i spravodajské a vojenské kapacity těchto zemí v našem společném boji. Neměli bychom všechno ponechat pouze na zemích Perského zálivu, protože tyto země byly největším právě finančníkem, a v podstatě podporovateli to mm, země, čili my, my bychom neměli ponechat pouze tyto země, pouze na jejich bedrech. Máme se politický vliv, který samozřejmě je trochu jiného charakteru. A my bychom chtěli, aby tato situace se změnila v tom smyslu, o kterém jsem hovořila. Úplně poslední dvě záležitosti, pár věcí, kde bychom ještě mohli být aktivnější, boj proti džihadistické propagandě, webové stránky ze strany Evropy, poskytovat finanční prostředky pro programy, které by mohly pomáhat i arabským komunitám zde v Evropě, bojovat proti těmto zahraničním nebo prostě zahraniční bojovníci. Samozřejmě to je narůstající problém v evropských zemích. A proto bychom měli zavádět i takové politiky, které, řekněme, zatím aplikovaly pouze některé členské státy, politiky, které by měly reagovat na radikalizaci, různé programy, projekty, jež pomáhají jednotlivcům, u kterých došlo k tomuto posunu k radikální islamistické ideologii, ovšem měli nebo mohli by být ještě zachráněni. Děkujeme, říká paní předsedající. Děkujeme my bohužel nemáme eh, moc času a mnoho, mnoho se mám přihlášený kolegu, kolegyň. Nejprve to bude pan Pejon, který je naším zpravodem. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Pane profesore, toto je obtížné téma. abyste se zaměřil na teroristické skupiny, jiným tématem, to je právě ta globální stabilita, vy jste se toho rovněž dotkl. Je zde veliký problém, jasný problém. Před pár lety, kdybyste nám byli řekli nám, kteří jsme se tomu již věnovali tenkrát, že to bude právě Daesh a ne diktátoři, kteří budou představovat tento ohromný problém do budoucna my jsme se snažili samozřejmě ty diktátory odstranit. Kdyby se nám to bylo před třema lety řeklo, tak by nás to opravdu bylo velice, velice zarazilo. Čili nyní samozřejmě vidíme, že že jsme odpovědní za tuto strategii, za tuto stávající bohužel problematiku. My bohužel samozřejmě v současné době nevedeme dostatečné uh, uvažování, dostatečnou reflexi v našem výboru. Měli bychom tomu věnovat pozornost a těm skutečným příčinám, které k tomu vedly, aby jsme, se nemu, aby jsme nečelili tomuto šílenému problému, abychom se politicky připravili do budoucna, abychom se nikdy nezastavili na půl cesty a najednou Syrii, Iráku, Libii vidíme šílené problémy a jak si divíme se. Já bych se samozřejmě věnoval vaší tomu, o čem jste se zmínil, máme zde mnoho specialistů na Daesh, na Okaidu, ovšem, jestli dovolíte, zaměřil bych se na tu novou problematiku, vidíme to i ve vašem příspěvku, my bychom skutečně se kolektivním způsobem měli věnovat této problematice, zabývat se tím položit si otázky. Něco, co politicky asi není úplně korektní a co je velice zajímavé, vy jste se tom zmínil o tom, že v naší strategii Evropské unie je určitá schizofrenie, nerovnováha. Na jedné straně je to taková obsese, ano, asi odůvodnitelná, ohledně lidských práv a na druhé straně politická strategie. Ano, my jsme v podstatě schopni v jednom týdnu například hovořit s těmi, kdo se zdá, že jsou našimi spojenci přímo na místě. Ovšem na druhé straně je zde nedostatek důvěryhodnosti. A my bychom se tomu měli, tomu, této problematice měli věnovat, protože často je tam určitá nějaká zakrytá strategie, určité v podstatě mm, jiné zájmy. My jsme viděli, které v podstatě mm, ne, nesouvisí úplně s těmi lidskými právy a tak dále. Před chvíličkou jsme o tom hovořili i se zástupcem eh, OSN u Palestiny. Ano, čili právě ta politická problematika. První věc, teda, kdybyste se tomu trošičku ještě věnoval, a druhá věc. Vy se přicházíte s takovým nápadem u nás z diplomatického, historického hlediska je to zajímavé. Měli bychom se tomu věnovat, zvážit to. Vy jste ještě hovořil nejenom o té inkluzi, ale o tom, že bychom měli spolupracovat s Arabskou ligou. Jednak je to politické řešení mimo EU, které by samozřejmě, mm, oni by právě měli přijít s určitým nápadem a to si myslím, vysoká představitelka právě na tomto poli pracuje hodně, čili nejenom Liga arabských států, jiné subjekty, ale především například tato Liga a Rada států Perského zálivu. To si myslím, že je správná úvaha, kdybyste o tom mohli ještě trošku pohovořit. A třetí záležitost, relativně opatrně přistupujete ke dvěma aktuálním politickým záležitostem. První, se týká režimu Bašára al-Sada, vy jste se zmínil o tom, že bychom měli zajistit to, aby tento boj proti Daesh neměl, neposílil tento systém pokud jde o naše úsilí právě i mm, v této oblasti. Myslíte si, že je zde určité riziko, pokud jde o toto příměří, které se nám povedlo dosáhnout a určité teda riziko, že by došlo k posílení systému vaše al Čili šíité, sunité, opozice mezi těmito dvěma tábory, to je další riziko. A pokud teda půjdeme tímto směrem, jaká bude politická strategie, například i k iránské otázce? víte, že ta, ty diskuze, které tam probíhají, hovořil jste o Hezbaláhu, ale i jiných uh, problematických oblastech, což bude mít dopad na celý tento region. Ano, a pokud jde o lidská práva, toto je determinující prvek pro celou Evropskou unii, s kým budeme spolupracovat, s kým budeme pracovat na tom dalším politickém řešení s Ligou arabských států a dále je to Bashir al-Assad, Irán, otázky, které nás eh, čekají v následující několika týdnech. Děkujeme, děkujeme. Pane Pejone, pan Danjon má slovo. Děkuji za slovo, paní předsedající. Děkujeme za vaše vystoupení. Já mohu podepsat to, o čem se zmínil pan Van Sampejun. Pouze, si dovolíte, zaměřil bych se jednak na tu politickou otázku, politické řešení problematických zón v Iráku, v Libii. Vy jste se o tom zmínila, my to můžeme podepsat. Ta inkluzivita, potřebujeme samozřejmě politické inkluzivní řešení v Libii a jinde. To je to magické slovo, já bych řekl dokonce módní slovo, ovšem to možná by znělo trošku pejorativně. Je to takové magické slovo proto se ptám, za tyto skupiny skutečně chtějí být součástí inkluzivního řešení. Souhlasím s vámi v tom, že politické inkluzivní řešení, nebo alespoň méně sektářské, než to, jak jsme viděli v Iráku, by mohlo umožnit to, že by došlo k pozastavení eh, eh, rekrutmentu pro tyto skupiny různé kdybychom v Iráku měli právě takové řešení, tak by možná nedošlo k tomuto obrovskému nárůstu islámského státu vlastně od roku 2004. protože to Zarkáuj a ostatní skupiny, my bychom asi neviděli tento návrat opravdu k této strukturované skupiny, pokud by nebylo, došlo k tomu, že právě ty skupiny a ty jednotlivé kmeny prostě se cítily vyloučeny z tohoto politického řešení. Libii například bychom právě mohli pozastavit tento nábor nových členů a ten hlavní, ten, ten, ten vlastně mm, to jádro těchto skupin zda skutečně chtějí inkluzivní řešení, pokud si uvědomí, že ta ideologie zásadní je ideologií právě monopolistického řešení eh, moci, to znamená nedělení moci. A pokud to teda nebude takové monopolistické řešení síly na celém území, možná se zaměří právě na to malé území, kde můžeme vykonávat a provádět naši vlastní autoritu a postavení a moc, čili inkluzivní řešení jistě. Všichni s tím souhlasíme v principu v zásadě, ovšem myslíte si, že je to skutečně možné s těmito různými teroristickými skupinami? Eh, merci. Děkujeme, pane Danžone. Pan Panzeni má slovo. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Nemáme moc času, tak velice stručně. My samozřejmě platíme za chyby minulosti, to si myslím, že je na snadě. Měli bychom možná zúraznit a jestli dovolíte několik eh, myšlenek bych tomu věnoval. Měli bychom pokud jde teda o ta lidská práva, je asi jasné, že to prostě neustále zúrazněme, že je to možná trošku eh, otravná záležitost, ovšem bojíme se, aby nedošlo k nějaké anarchii v těchto zemích, jež by anarchii, které podstatě v takových situacích eh, se všechny tyto skupiny cítí samozřejmě na koni a právě proto bychom měli vycházet z určitého realistického pohledu na celou problematiku. Nesmíme zapomínat na to, že mnoho z těchto problémů vychází nebo pramení v tom, že náš přístup Evropské unie v posledních letech byl nekoherentní, poukázal nebo odkryli jsme tímto způsobem další problémy, jež zde přetrvávají. Nemáme v podstatě nějakou konkrétní evropskou politiku v tomto ohledu. Máme zde různé bilaterální vztahy založené na ekonomických zájmech velice často, než obecně otázky práv proto bych se rád zeptal, já samozřejmě vůbec nevím, jakým způsobem bychom mohli uzavřít tuto problematiku, toto téma. Podle mě bychom měli mít společnou evropskou zahraniční politiku, ovšem podle mého názoru tomu rozhodně v současné době tak není. A úplně stručně na závěr, jaký je váš názor? Mm, já osobně se domnívám, že stojíme před Eh, něčím, už má zásadní vliv i na psychiku lidí. Je to jakýsi odlišný způsob interpretace samotné existence. Vidíme zde určitou kulturu života a kulturu smrti, které se setkávají v této problematice a v podstatě je to jakási sublimace veškerého strachu, strachu před smrtí a to je obrovský problém. Propaganda, kterou zde vidíme, touto propagandou dokazují svou sílu, na druhé straně naši slabá místa a proto se ptám, měli bychom se snažit vytvořit nějakou eh, konkrétní zónu, pokud jde o komunikaci, to by možná bylo jedno z řešení. Děkuji. Pani Lochbühler. Děkuji vám, paní předsedkyně, děkuji také panu profesorovi za jeho doporučení. Já bych ráda reagovala na dvě, které jsou v prvním a v šestém odstavci. V tom prvním píšete, že musíme najít rovnováhu mezi bezpečností a politickým řádem a e, vyžadování dodržování standardů lidských práv a že zde možná by existovalo i riziko, že pokud bude e, vymáhat Evropa e, lidská práva, eh, že to povede vlastně k chaosu a k rozpadu státu. A dále v odstavci 6 píšete, že je třeba silnější spolupráce s pravodajských služeb, také se spravodajskými službami Egypta, Libie a zemí Perského zálivu. A co si říkám, ano, je třeba generovat informace, ale neříkáte nic o tom, kde by byl nějaký benchmarking. A minulá rada ministrů zahraničí říkala, že to nemáme dělat za každou cenu a proto se vás chci zeptat. Když myslíte, že je třeba vymezit, omezit standardy lidských práv, tak která a jak byste je vymezila, omezil? A nemyslím to teď cynicky. Měli jsme takovou diskusi po 11. září. Například můžeme znovu zavést mučení a nebo když metody mučení používají některé tajné služby, můžeme výsledky Eh, takového mučení používat zde v našich státech jako materiál. Bylo by dobré, kdybyste to objasnil, protože bychom se měli všichni poučit z chyb 11. září a že porušování lidských práv, více porušování lidských práv nevede k větší bezpečnosti, spíše naopak. Děkuji. Děkuji paní Lochbiller, paní Gabriel. Děkuji za slovo paní předsedající. Vážený pane profesore, moc děkuji za prezentování této studie, jež nám umožňuje velice důležité analýzy, velice konkrétní analýzy. Dovolte několik bodů, například financování, možnost rekrutmentu mladých lidí Ráda bych se zúraznila, rád bych zúraznila dlouhodobé a krátkodobé možnosti z dlouhodobého hlediska, ano, středně a dlouhodobé hledisko, nebo teda ten přístup, pokud je o Evropskou unii, to si myslím, že je dobré. My chceme tvorbu demokratického státu, respekt základních práv pro stabilitu celého tohoto um, regionu. To je jeden z našich hlavních směrů. A pokud je o krátkodobé cíle, je jasné, že naše aktivity by měly být um, zásadnější a efektivnější nejrůznější. Například to, jak se zde hovoří o další možné bližší uši spolupráci s Ligou arabských států, aby skutečně došlo k určitým vytvoření mechanismů pro mír a bezpečnost. To je dobrý, dobrá poznámka. Ovšem samozřejmě potřebujeme mít určitý mandát ze strany Ligy arabských států. Ve svém vystoupení 19. ledna generální tajemník Ligy pan Nabil El Arabi hovořil o tom několikrát, to, že vlastně mandátem této oblasti je především spolupráce v oblasti náboženské, kulturní a ne politické, čili jak bychom mohli pokročit v tomto směru. Druhá věc, boj proti terorismu včetně boje proti radikalizaci náboženského charakteru. Zde potřebujeme konkrétnější úsilí, konkrétnější kroky. Ta otázka, kterou bych ráda položila, je, jak sdílet lep nejlepším způsobem osvědčenou praxi. Některé ze zemí tohoto regionu již přišly s iniciativami, různými programy zajímavými. Například eh, pro Maroko nebo vzdělávání imámu. Otázka, kterou si ovšem klademe, je ta otázka platformy, kterou bychom měli implementovat, na které úrovni, abychom zajistili výměnu osvědčené praxe a jakou roli vidíte například pro Unii pro Středomoří v tomto ohledu, která by se mohla opětovně stát institucí hrající klíčovou roli. Další dvě otázky, jednak je to ten třetí aspekt Libie. Skupina, kontakt, kontaktní skupina, permanentní skupina by měla zahrnovat i arabské státy, které by podpořily toto úsilí a, a, předsedy této skupiny a měli bychom prostě nesmíme dovolit, aby se nám Libie změnila na další Syrii. A poslední věc, o tom se se nezmínil, jaká spolupráce mezi Evropskou unii, eh, Africkou unii a jako arabský arabských to by mohla probíhat, protože samozřejmě, že přes Sahel by právě do zbytku Afriky mohlo dojít k infiltraci těchto různých skupin, čili proto bych poprosila vaše názory. Děkuji. Děkujeme nyní, paní Gomeš. Děkuji, děkuji, že jste zde, pane, vystoupil s vaší prezentací. A velice by mě zajímala odpověď na otázku eh, kolegy týkající se Asáda. A účinnosti opatření, protože zdá se, že nezachází dostatečně daleko. A otázka zní, jaké jsou alternativy je jich asi mnoho, ale záleží na tom, co se bude dít v Sýrii. A toto je opět oblast, kde Evropská unie v podstatě není. Sice platí, ale není aktérem. A Libanonu je to podobné, když bychom tam klidně aktéry mohli být. Jste zmiňoval významný faktor Hezbalahu, což je faktor, který je třeba zohledit, A jak vidíte, dopady v souvislosti s Iránem a také to, že se stávají pomalu páteři libanonské armády a tím pádem i významným faktorem z mezinárodního hlediska. A v této souvislosti se chci zeptat, můžeme nadále přehlížet otázku izraelsko-palestinského konfliktu. Když jsme byli v Jordánsku a Libanonu, všichni nám říkali, že to nejde. Si myslet, že se něco změní a ignorovat přitom izraelsko-palestinský konflikt. A když třeba víme, jak eh, se chová Izrael k lidmi, kteří byli zraněni ze stran Nusra, a slyšeli jsme v Libanonu a Jordánsku, že ISIS nebo ať už je označujeme jakkoliv, ale Nusra Daesh je také vlastně výtvorem západu. Tak to nám to bylo prezentováno. Sice nás to šokovalo, ale je to pohled na věc, který je velmi rozšířený. No a Libie. To je eh, příklad selhání Evropy kdy vlastně vojenská kampaň dosáhla svých cílů, nebo možná to byly cíle i libyjského národa, i když si to nemyslím ve velkém, ale prostě zde jsme jako Evropa sahali. Parlament neustále doporučoval provádět eh, eh, mise a jiné kroky, ale nic z toho se neuskutečnilo. A vy nám zde říkáte, že vlastně máme všechny nástroje k dispozici, řešení konfliktů, programy obnovy a tak dále, ale nevyužili jsme je zatím. A mě by zajímalo, jestli je tady budeme ochotní použít nebo ne. A zde tady vlastně soutěží mezi sebou čínské státy z hospodářských důvodů. A teď jsme, kde jsme. Ta situace kolapsu státních struktur a to, že vlastně eh, teritorium se stává rodišem teroristů, to je to, čemu to pak vedlo. Spolupráce s dalšími aktéry. Arabská liga je nutný partner, ale má také vlastně svá omezení. A otázka zní, zda je nám vůbec jasno, jaký je náš společný zájem, anebo ne. Když se podívám, co například děláme v Iráku, tak je to hrozné. Ti, kdo byli zapojeni do vojenské podpory, vlastně nekomunikují spolu, a nebo si bešmarové ani nemají vybavení na to, aby odvedli svoji práci, nebo humanitární pomoc. My sice platíme, ale dopad to vlastně žádný nemá. Podívejte se eh, na ty tábory, nejsou tam žádné funkční školy, ať už je to v Iráku, nebo v Jordánsku, anebo zvláště v Libanonu. Tam je 300 tisíc dětí, které nechodí do školy. My se vlastně vyrábíme e, potom půdu pro teroristy. A v humanitární pomoci se navzájem také státy nekoordinují. A také třeba vidět to v souvislosti s dlouhodobými vyhlídkami, tak aby ti lidé měli pocit, že mají nějakou budoucnost. Takže jaká je naše situace a co byste členským státům um, doporučil? Děkuji a nyní pan Smith. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych podpořil celou řadu věcí, které řekla paní Gomeš. Děkuji vám, pane profesore, za vaši studii. A neberte to jako kritiku, ale eh, mnohé věci jsou takové zmatečné, ale není to jenom věc tohoto dokumentu, ale celé této oblasti souvislosti s EU a jejími členským státům, měli bychom si zde mnohem jasněji uvědomovat, co může EU dělat, čeho dosáhnout, když bude fungovat jako společenství států a co mohou dělat za sebe členské státy. A různé státy budou zapojeny různým způsobem do různých scénářů v tomto regionu a měli bychom si zde v parlamentu mnohem lépe uvědomovat, jakých výsledků bychom do, mohli dosáhnout jako EU. Jako když se řekne, když EU a jeho státy by něco měli dělat, tak e, SOVČ bude říkat, že problémy na straně e, členských států, že doporučení implementuje jenom částečně ta odrážka číslo čtyři, krátkodobé síle, tam máte jasné doporučení, aby politika EU byla v koordinaci s eh, obecnými politickými liniemi Ligy arabských států. To je zajímavé, ale tak jako předřečníci, já jsem skeptický k tomu, zda to bude účinné. A asi nikdo v arabském světě by netvrdil, že Arabská eh, eh, liga je seriózní politickou organizací. Možná je dobrým fórem pro dialogu, ale to asi tak vše. Potom říkáte, že by se měla ukončit žihadistická propaganda v souvislosti s internetem. Ano, to by mě znamenalo velké omezení svobody projevu. A já mám určité obavy, jaké by to mělo dopady v souvislosti se stávající legislativou zda tento cíl, ale odrážka 3 u dlouhodobého výhledu, já to přečtu, EU a členské státy by měly vyvinout e, nařízení týkající se e, náboženských a jiných islámských organizací působících v EU. Já předpokládám, že ten dokument je návrh, ale abych navrhla, aby se to i hned vymazalo, protože já si e, nedovedu představit, že by to tam opravdu mohlo být, protože když budeme omezovat co náboženskou svobodu určité skupiny v našich státech, tak to je opravdu ten nejhorší signál, který můžeme vyslat v celé komunitě. Já toto považuji za návrh, který tedy, kterého si cením, ale e, předpokládám, že by možná, bylo možná ho změnit a zvlášť tu dražku 3 byste měli hned smazat. Děkuji panu Smysovi a nyní pan Krista. Děkuji vám. E, jestli zaznamenalo ztráty po vojenských útocích proti e, koalici Daesh, ale zase rekrutuje nové, nové lidi a obnovuje lidské zdroje a představitele My samozřejmě chápeme, že ta proti ideologii nelze bojovat zbraněmi a armádou. A dnes diskutujeme o politických řešeních, o tom, co skutečně můžeme udělat v boji proti extremistické ideologii, jak v Evropské unii, tak i v souvislosti s partnery přímo v regionu a Mm, vy jste navrhl celou řadu konkrétních opatření, většinou na politické úrovni, ale existují i finanční opatření, která by měla přijmout Evropská unie. A já mám otázku, to se týká budoucí diskuse o evropské politice sousedství a její revizi. Myslíte si, že revize této politiky a vytvoření silnějšího bezpečnostního rámce by mohlo znamenat řešení pro některé z problémů, které řeší Evropská unie sousední státy? Děkuji vám, pan Castaldo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já děkuji za tuto velice zajímavou prezentaci. A rád bych zareagoval na některé vaše úvahy a zašel do určitých detailů. Hovořil jste o zdrojích financování IS. Zdá se, že vy, stejně jako já, jste toho názoru, že mezi tím už teď došlo k tomu, že určitá část se týká těžby ropy. Takže otázka surové ropy zde je. Potom jste také hovořil, ale o takových dosti trvalých fámách, že minimálně s určitou e, tolerancí těch e, ropných monarchií bylo pohlíženo na tyto skupiny a že tam je, aspoň z začátku byly určité finanční proudy, aspoň na začátku z e, občanské války v Sýrii. Takže se chci zeptat, myslíte si, že stávající, stávající úsilí monarchii v oblastech Perského zálivu, takže soukromí donoře a jiní e, v oblasti Perského zálivu nadále posílají peníze IS a nebo zde můžeme očekávat, že bude Evropská unie vystupovat eh, tvrdším způsobem, a to i ve vztahu k Turecku. A za druhé dvojznačné vztahy mezi al a ISIS. Napřed jste hovořil v určité koexistenci v konkurenci, to se mi docela líbilo, jak jste to označil, ale IS se ukázal být i úspěšnějším modelem vytvoření tohoto státu s poukazováním na chalifát, model chalifátu zase být úspěšnější, protože tam došlo opravdu k nastolení skutečných faktů v některých částech regionu, které nyní jsou pod eh, kontrolou IS a tam se prostě změnily mocenské poměry. Aha. IS je určitý zvrácený, brutální stát, ale prostě zde vykonává svoji moc určitou státní formou a to je úplně jiný kvalitativní krok ve srovnání s Al-Qaidou. A otázka teď zní, jak se můžeme zasadit my o to, aby se tento model právě nerealizoval u kmenů v Iráku, protože ty hrály důležitou roli při posilování IS a těm územím, která dobyla, jak nyní můžeme zasáhnout tak, aby alespoň to zasahování iráckého státu vůči IS se zlepšilo. No a za třetí další teroristické organizace v Libii. Zmiňoval jste určitý poměr sil, někdy jeden až tři tisíce příznivců eh, IS a možná deset tisíc podporovatelů Al-Sharia a říkal jste, že možná Al-Baghdadi by tam možná mohl sledovat určitou penetrační strategii a zda by náš zásah potom nevedl k tomu, že se ty řady spíše semknou, než že budou, pro, budou proti sobě a myslíte, že taková exitová strategie v Libii musí prostě počítat s tím, že aspoň ty dvě hlavní frakce uzavřou kompromis, tedy ty Stobruku a ty z vládní strany? protože pokud nadále budeme podporovat jednu část, není zde riziko, že to bude chyba, že velkou část obyvatel a těch lidí, kteří mají pocit, že už nejsou nikým zastupováni, pak vlastně Eh, také z nich vzniknou řady lidí, které by mohly být rekrutovány. Já myslím, že prostředek proti propagandě není propaganda, ale skutečné politické projekty, které jsou mysleny vážně. Jde o to postupovat politicky jednotně, solidně, racionálně, promyšleně a ne mít jednotlivé postupy jednotlivých členských států. A je důležité také de, provozovat deradikalizační projekty, ale externí a interní dimenze musí jít ruku v ruce. Děkuji. Problém je v tom, že pan Vaveli v podstatě by potřeboval dvě hodiny, aby vám odpověděl. Jestli dovolíte, Nejprve bych rád poděkoval panu profesorovi za vaše slova, za to, že zdůrazňujete Libii, skutečně ta konvergence Daešu, taková džihadismu v celém tomto regionu a tak dále. Čili v tomto ohledu skutečně s vaší studií souhlasím, protože bohužel teda právě věnuje pozornost této zemi Libie a role Libie. Rád bych připomnělo to, že i přes různé požadavky v tomto regionu, mm, požadavky na vojenský zásah, já osobně si myslím, že bychom měli být velice, velice opatrní v tomto ohledu a měli bychom rovněž bránit určitou myšlenku, aby o tom hovoříte, určité možnosti posílení politického dialogu, vytvoření takového permanentního výboru mezi Egyptem, Libií, Katarem, Tuniskem, jakož i například Evropskou unii, Spojenými státy. Čili byla by taková alternativa, určitá možnost, určitá perspektiva, jež by měla být analyzována zde v Evropském parlamentu. Ano, právě především, když vidíme, že někteří jsou takový velice zdrženliví v tomto ohledu. A další záležitost. Tento region mnoho z nás by si přálo, aby role Evropská unie byla mnohem více přítomná, abychom hovořili například i s regionálními organizacemi, Ligou Arabskou například vytvoření Eh, soudu pro lidská práva, která, o kterém bylo rozhodnuto v březnu 2013. To byla úžasná iniciativa, vše máme se dva roky, které uplynuly, čekáme vytvoření tohoto soudního tribunálu návrhy na sídlo v Bahrajnu, myslím, že padly v tomto ohledu, proto se ptám na váš názor, co si o to myslíte. A další taková poznámka, souhlasím s vaší studií v tom, že Evropská unie by měla poskytnout i pomoc muslimským místním organizacím přímo v, na tomto území, přímo v těchto zemích. Paní kolegyně Gabriel se o tom rovněž zmínila, čili boj proti radikalismu, umožnit mezi náboženský dialog, umožnit například, například v, pan Kessner, minister vnitra v, ve Francii, například eh, pokud jde o ehm, například další vzdělávání imámů u nás v, ve Francii. To je jedna z možností a tomu bychom se mohli věnovat i v jiných evropských státech a proto bych poprosil o váš názor. Děkujeme, pan Kan. Thank you, Chair, and thank you to the speaker as well. Děkuji, paní předsedající, a děkuji také řečníkovi. Tak eh, dá se říci, že tedy situace se zhoršuje, eh, když se tedy podíváme na tyto skupiny. My eh, vlastně to pořadí je Taliban, Al-Qaida a tak eh, a prostě je tady taková jakási vzestupná spirála, každý, každá novější organizace je horší než ta předchozí. Mě by zajímalo tedy, pokud se týče tedy eh, toho, co se s tím dá dělat. Eh, my tady máme tu situaci, eh, že tady není příliš prostor pro zapojení občanů. A když se podíváme na Irán, tak eh, ten taky eh, možná má daleko větší vliv, než si myslíme. A co bychom vlastně eh, mohli udělat pro to, abychom usnadnili vztahy mezi Iránem a Saudskou Arábií, poněvadž to by nám mohlo být prospěšné. Myslím, že mnoho kolegů se tím zabývalo, tady o tom hovořilo. Myslím si, že eh, ono je velice obtížné vybudovat stát, protože my jsme tady vlastně eh, viděli, eh, že tady vznikla, byly tady převraty a tak dále, ale jak je vidět, tak mnoho z toho se tam eh, nepodařilo vybudovat mnoho nového tedy. A mm, teď je mm, otázka, mm, abychom to možná dali do nějakého širšího kontextu. Eh, protože my třeba máme v regionu eh, jiné islamistické skupiny, které ovšem nejsou násilné. Takže možná, že právě oni by mohli být protiváhou toho IS. Děkuji vám a ještě pan Korvin Mike. Děkuji, paní předsedající. Mám otázku. Je správné říci, že pokud by eh, neboštík Saddam Hussein nebyl, eh, eh, nebyl Eh, tedy svržen a podobně eh, Bashar Assad, že bychom tedy neměli problém s IS? Ano, já dám, dám tady slovo eh, panu profesorovi, který nám to zodpoví. Děkuji vám, paní předsedající, děkuji za všechny tady inteligentní otázky. Já asi je nestihnu zodpovědět úplně všechny musím mm, připustit také to, že eh, jsou tady eh, různé problémy mm, mm, eh, a v podstatě jednotlivé evropské země na vlastní pěstci s tím tedy těžko potrpí. No, my bychom tady nechtěli předepisovat někomu nebo radit, co by měl dělat a co ne. Ony eh, často tedy diplomatické rámce eh, nejsou úplně eh, sladěny s tím, co bychom potřebovali. My tady v Evropě máme obavy z islámského státu, z imigrace, máme tady také potíže s radikalizací, čili ono určitě se nedá vyřešit úplně všechno. Eh, můžeme pouze sem tam něco navrhnout. Já bych tedy eh, zdůraznil, eh, jak je to komplexní. My zde máme mezinárodní aspekty a důležité je, aby došlo k syntézi pozic mezi těmi nejdůležitějšími globálními hráči. Protože my jaksi těžko můžeme chtít po jiných, aby přestali válčit, když eh, sami eh, máme eh, potíže. Když se podíváme na Libii a Irák, no tak můžeme říci, že všichni si tady přejí eh, nějaké umírněné řešení, eh, tady postupné řešení a tak dále. Ale eh, každý ve skutečnosti se snaží pomáhat právě svým milcům. A to vidíme tady v Emirátech a Saudskou Arábii, ti podporují Aftar a podobně. Čili my tedy žádáme, aby se mezi sebou dohodli, přičemž všem i my si vybíráme. To eh, také je potom otázka legitimity. Ehm, ano, třeba v Libii eh, byly svobodné volby a eh, tedy taky víme, že se zúčastnilo naposledy těm posledním volbám eh, nějaký 15% voličů a eh, volili pro vládu v Tobruku, že samozřejmě není reprezentativní vláda. No. Eh, také žádáme o budování státu, budování národu a tak dále, ale Pravda je taková, že Evropa Libii nechala na holičkách. A prostě ta myšlenka, že by bylo možné po všech těch eh, letech eh, Kadáfiho režimu, že ta, vláda, že ta země celkem se na dno eh, přejde na Eh, řekněme, demokratickou cestu, tak to samozřejmě eh, nebylo možné, protože eh, tam ta tradice nebyla. Takže byla tedy občanská válka, no a po občanské válce je třeba rekonstrukci, budování státu, volby a tak dále. Nejenom prostě volby a máme hotovo, čili tak jak se to stalo, to není nic eh, překvapivého. My tedy, než eh, dáme určitou legitimitu eh, vládě, tak mělo by být jasné, co si vlastně občané přejí, jak by jejich země měla vypadat. Když eh, se tady zaměřím na ty kritičtější komentáře, eh, tak řekl bych to takto. Eh, my tady nemáme samozřejmě nic a nikdy jsme nic neměli proti, proti náboženské svobodě. Pokud některá naše slova takto působila, tak to musíme napravit. Ale nám jde o to, že tady Evropa by měla být nějakým způsobem eh, součástí eh, bezpečnosti v regionu. Ehm, samozřejmě eh, je ve všeobecném zájmu, aby tady byly skupiny, které, o kterých je možno hovořit jako o těch, kteří nejsou teroristy pochopitelně nikdo také neříká, že eh, bychom měli eh, se vrátit k mučení, to, to ne. Ale eh, samozřejmě možnosti kooperace jsou široké. Já tady nejsem expert, takže nechtěl bych tady někomu něco předepisovat. Přesto si myslím, že bychom mohli klást důraz eh, na eh, určitou evropskou retoriku, hovoříme o demokracii a demokratizaci, přičemž eh, ovšem ne vždycky to mnoho znamená, čili trošku ta slova a význam uvést do souladu. Co se týče mezinárodního scénáře, tak myslím, že je velice důležité zapojení Iránu. Irán ten je eh, velmi, eh, velmi významným regionálním hráčem a hm, čili stabilita bez Iránu tam eh, dosažitelná není. Myslím, že situace v Iránu se mění a řekl bych, že je v zájmu Evropské unie, aby eh, eh, se tady šlo už tému pokroku. To samozřejmě v žádném případě neznamená, že bychom měli podpořit všecko, eh, co si tady Irán usmyslí, ale každopádně, pokud se týče Eh, řešení krizových situací, no tak tam by se samozřejmě, tam by Irák měl být zapojen. Eh, pokud jsem hovořil o inkluzivnitě, respektive co nejširších a nejinkluzivnějších politikách, eh, tak já jsem se snažil tady, aby se toto týkalo také eh, terorismu, ale já eh, zase, aby mě bylo rozuměno, já jsem tady hovořil v širším smyslu o komunitách, které do určité míry vzhledem k tomu, že eh, tady došlo k určitému chaosu v důsledku neinkluzivních politik, tak Tady eh, totiž podívejme se na mapu. Když se podíváme na eh, zhroucené státy a eh, růst terorismu, Jemen, Nigérie, Sahel, Libie, to spolu zjevně příčině souvisí a mohou pokračovat až do Pakistánu a Afganistánu. Čili inkluzivní politika, to je pěkný termín, je těžké něčeho takového dosáhnout, ale to v žádném případě neznamená, že bychom se neměli pokoušet. Co se týče Libie, tak tady jsme, myslím, neodvedli úplně kompletní práci, co se týče třeba mediace mezi jednotlivými stranami Bernardina Leone a Spojené národy. Tady se hovořilo o možnosti <clears throat> ozbrojené intervence a já bych řekl, že to není úplně tedy eh, to, na co bychom se měli soustředovat. Já si myslím, že eh, také eh, vždycky, když se dosáhne nějaké dohody, tak tak ti, kteří se dozá, dohodnou, tak eh, určitě mohou počítat s tím, že se stanou terči eh, extremistů. No, takže hm, tady s tím je taky třeba něco udělat. Možná by pomohly hm, zcela zacílené sankce proti Eh, jednotlivým osobám, tedy proti těm, kteří jsou vysloveně proti jakémukoliv mírovému procesu. Čili je třeba využít všech možných instrumentů. Protože jinak eh, my tady máme vždycky eh, zájmové skupiny, které si budou ty zájmy prosazovat podle sebe. No jistě. Ovšem Egypt eh, se na věci dívá poněkud jinak eh, než, jako, eh, než Evropa. Tady kdo by měl koho považovat za nepřítel a koho ne. Čili jsou tady zase rizika o sponzorství, a vytváření eh, různých eh, autoritativních režimů a podobně. V podstatě nebezpečí návratu před arabské jaro. Pokud samozřejmě bychom se dopouštěli stejných chyb jako dříve a vytvářeli tedy zase vhodné prostředí pro růst fundamentalismu jako je IS. Děkuji, pane Barbeli. Děkujeme. Děkujeme, skutečně děkujeme, říká paní předsedající. Byly to nesmírně obtížné dotazy, obtížné téma. Víme, že bylo náročné na to všechno odpovědět. nyní poprosíme, samozřejmě pan Pejon bude pokračovat eh, v jeho zprávě na základě této prezentace rovněž. A nyní pan Plenkovič převezme předsednické křeslo. Dear colleagues, Milí kolegové, kolegyně, budeme pokračovat v dnešní schůzi. A dostáváme se k dalšímu bodu na našem programu. Je to bod číslo 5, kterým je veřejné slyšení o evropském politice sousedství. Je to vlastně první krok při přípravě zprávy vlastně iniciativy revize MP, kterou, této politiky, kterou připravuje náš vážený kolega pan Eduard Kukan na slyšení v našem výboru pan komisář Hán oznámil to, že předseda komise ho požádal o takový přeskum této politiky v průběhu prvního roku jeho mandátu. 4. března komise a ES e představí takovou zelenou knihu přeskumu této politiky a tím zahájí konzultační proces komise a EIS povedou konzultační proces se všemi relevantními subjekty EU, s našimi partnery a představí takové to závěrečné sdělení v poslední čtvrtletí letošního roku. Evropský parlament se přispěje k tomuto procesu v rámci našich vlastních konzultací a této zprávy z vlastní iniciativy. MP bylo zahájeno v roce 2005 komisí Prodyho s cílem Ehm, neprohlubovat rozkol mezi našimi sousedy a, roz, a rozrůstající se Evropou, a vytvořit takovou archu stability s našimi partnery, přáteli na základě ehm, principu mm, vše kromě institucí. Byly to na počátku bilaterální politiky, které byly obohaceny, doplněny různými multilaterálními záležitostmi, barcelonským procesem, jež existoval, Unii pro středomoří, která upgradeovala tento rámec, synergie Černého moře a východní partnerství. Ovšem rozvoj v rámci sousedství v tomto regionu v posledních několika letech vedlo právě k tomu, že vidíme nedostatečnost těchto politik a jednotlivých nástrojů a příliš rigidní, aby reagovala na náhle krizové situace. A i přesto, že zde byla vysoká úroveň finanční pomoci, události ukázaly dostatečně to, že jsme nebyli schopni vytvořit stabilnější, demokratičnější společnost. Arabské jaro v roce 2011, že to následovalo, otřáslo těmito politikami a vyzvalo vyzvalo Evropskou komisi a IS k revizi této politiky, především se snahou prohloubit um, udržitelnou demokracii a inkluzivní rozvoj. Tato revize vedla k tomu, že bychom měli věnovat větší podporu této problematice a podporovat zásadu více za více zaměřit se spíše i na občanskou společnost, začlenění občanské společnosti. Od roku 2011 tato politika byla dále rozvíjena na jihu, na východě, nejenom to bylo podmíněno krizi v Libii, Syrii, Egyptu, Ukraji, na Ukrajině, ale i tlaky v tomto našem sousedství strategickými partnery, který představuje alternativní modely. Právě proto tento přeskum přichází ve správném čase. EU by se měla podívat na jeho základ, na hodnoty, na kterých byla postavena tato politika a definovat priority pro naše vztahy s partnery. Měli bychom zvážit rozdíly mezi partnery, různé ambice, zájmy, úroveň rozvoje, a navrhnout určitou úroveň zaangažovanosti, která by s tím korespondovala, zároveň nepodkopala hodnoty, na kterých jsou založeny naše projekty. Dnes máme mezi námi dva odborníky, kteří předloží různé studie, které připravili pro Evropský parlament, zhodnotí tuto politiku našeho sousedství a zároveň předloží doporučení do budoucna. Je mou ctí předložit představit pana Gregore Gromadského, který je z Institutu veřejných záležitostí z Polska, který je autorem i e, studie Východní partnerství po pěti letech, čas pro debriefing. Děkuji, jakože i pana Hasana Mazena z Kajerské univerzity v Egyptě, který představí závěry a doporučení studie hodnocení evropských politik Evropské unie směrem k jižnímu sousedství. Já jsem viděl i projev pana komisaře Hána z Vídně těsně před příchodem na naše schůze. Hovoří tam o diferenciaci, o mm, vlastnictví, o mm, zaměření a flexibilitě. A v tomto kontextu bych se rád vyslechl i vaše názory mm, jestli dovolíte, vám dám opravdu pouze 12,5 minutky, aby se, teda, se zaměřila na ty hlavní body. Bohužel již nemáme moc času, protože jsme trošičku mm, protáhli to poslední téma, ovšem to poslední téma v podstatě i bylo propojeno eh, s touto částí našeho dnešního programu. A po vaší prezentaci, po vašem vystoupení, to bude samozřejmě Eduard, který vystoupí a poté ostatní stínoví zpravodajové. Čili nyní dovolte, pan Kromacky, dávám vám slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Budu se snažit velice stručně. Budu hovořit o východním partnerství. Zaměřím vaši pozornost na tři hlavní body hodnocení tohoto partnerství v posledních pěti letech, této politiky, dále je to perspektiva východního partnerství na následující dva, tři roky a třetí poslední bod, to budou různé možnosti v oblasti politika a doporučení. Nejprve, jestli dovolíte, prvním problémem je hodnocení východního partnerství, pochopení nebo porozumění ještě diverzity partnerů, ruský faktor, nedostatky a zároveň pozitiva této politiky, pochopení i východního partnerství jakož, tak, jakož to, tohoto společného denominátora, který by mohly vlastně přijmout všechny eh, členské státy i naše instituce v roce 2009. Byla to politika vůči těmto východoevropským zemím. Měl to být krok k další diferenciaci mezi jižními, východními sousedy v rámci um, ehm, tohoto, této politiky ENP. Podle mě eh, šlo oficiální balíček velice důležitého důležitých nádrhů, nápadů. Byla tam možnost podepsat asociační, um, asociační dohodu a zároveň možnost členství v energetickém společenství v roce 2006 pro záchod, západní Balkán a v neposlední řadě plná liberalizace vízové povinnosti cestování do EU. Měli bychom si uvědomit to, že část těchto návrhů již zazněla Ukrajině a Moldavsku ještě před vytvořením této politiky východního partnerství. Diverzita partnerů, obrovské rozdíly v této oblasti mezi šesti partnerskými zeměmi byly v roce 2009 viditelné a vidíme je pořád i v roce 2015, možná ještě více na začátku našeho roku. Dvě podskupiny zde můžeme jasně stanoví. Jednak země s autokratickými vládami a druhé země, které jsou demokratické v velké míře. První skupina Azerbajdžán, Bělorusko a druhá skupina Ukrajina, Moldavsko a Gruzie. Arménie je někde mezi těmito skupinami, ale spíše blíže té druhé skupině, podle mého názoru ruský faktor Velice často se hovoří to, že Rusko je prostě po, proti rozšiřování ta, na východ. Ovšem Rusko bylo i proti tomu, aby se tyto země východního partnerství vůbec nějak přidružily k EU. Ovšem oni se domnívají to, že, o, domnívají, že Mm, to by stejně nerealistický scénář, že by se tyto země dostaly do EU a považovali to spíše za takový prázdný projekt. V 2013 došlo právě k jednání s eh, Moldávy, Ukrajinou, eh, Arménií a Gruzií a tam došlo k dramatické změně ruského postoje. Eh, výhody, nedostatky tohoto partnerství po pěti letech. Vidíme zde tři nesmírně důležité výdobytky. Asociační dohody plus D, C, F. Ta dohody, dále vízový režim s Moldavskem a členství v energetickém společenství pro Ukrajinu a Moldavsko. Ovšem, to je omezeno pouze na tři země a ne na, teda netýká se to všech těch šesti zemí, které jsou součástí eh, východního partnerství. Výsledky jsou i přesto velice pozitivní, vzali, i když bereme v potaz veškeré problémy, výzvy, ruský tlak, dále mm, i ta původní vlastně neochota ze strany některých členských států zapojit se do východního partnerství. Bilaterální dohody z EU v této oblasti jsou nám vyšší úrovni než před pěti lety jsou kvalitnější. Bilaterální dohody samozřejmě podle mého názoru by mohly být považovány za částečný úspěch především těch tří partnerských zemí a multilaterální dimenze mm, spíše trošku takovým um, selháním nedostatkem nedostatkem. Pokud jde o další perspektivy v těch následujících letech, čtyři faktory, ruský faktor to budoucna, stanovisko EU, mm, země, které jsou na tom lépe, především Ukrajina, Moldávie, Gruzie a jak jsou na tom ostatní země. Ruský faktor. Snaha zabránit užší spolupráci a e, určitě té koordinace s těmito zeměmi. To je jeden z hlavních faktorů Putinovy politiky. A kvůli ekonomické krizi bude muset z Rusko reagovat rychle, tak aby mm, reagovala na tuto záležitost Zase bude snažit pro, v následujících 12 měsících překazit aspirace členství v EU ze strany těchto zemí. Ukrajina pravděpodobně bude považována za specifický případ. Moskva se bude snažit destabilizovat Ukrajinu, aby zabránila uši spolupráci mezi Kijevem a EU. Rusko spolehá na kolaps ukrajinské ekonomiky a podkopání um, veře, veřejnosti nebo, nebo podpory veřejnosti místní vládě. Jaké je stanovisko EU? Rusko samozřejmě se snaží udělat, um, určitě rozkol mezi evropskými státy EU, pokud jde o sankce vůči Rusku například. A to bude mít zásadní dopad na naše politiky vůči Rusku v první polovině roku 2015. Zásadní otázka. Jaké jsou skutečné zájmy EU jakožto celku a jejich členských států vůči Rusku? Různá stanoviska vidíme i v rámci EU. Mm, například eh, na jedné straně zdůrazňování hodnot, pravidel, na druhé straně takový vlažnější přístup. A to si myslím, že bude takovým litmusovým papírkem, pokud je o podporu udržitelnosti demokracie nejen na Ukrajině, ale i v rámci celého sousedství EU. Pnutí mezi EU a Ruskem by mělo být nahlíženo z širšího kontextu, taková ta rivalita mezi liberální demokracií a tak zanedbaným, moderním, autoritářským režimem. Země, které jsou na tom lépe. Možnost reform je zásadní otázkou podle mého názoru. Politické business elity v těch třech zemích, Gruzie, Moldávie a Ukrajina, to by mohlo být překážkou implementace reform dokonce i pro evropské politické síly. I mezi nimi vidíme veliké skupiny, které mm, dávají přednost status quo a ne reforma, ukončení korupčního systému. Podle mého názoru to bude boj proti tomuto, této korupci bude obtížný. Proto občanská bezpečnost bude hrát zásadní roli v, v reformních procesech těchto tří zemí. Pouze konstantní tlak ze společnosti žádost o demokratizaci, budování funkčního státu, právní stát. Pouze to může být zárukou implementace skutečných reform ve třech zemích. A Azerbajdžán a Bělorusko. Alijev a Lukašenko, prezidenti, nebudou akceptovat demokratické reformy. Jejich raison d'être je udržení stávajících autoritářských systému. Oba dva prezidenti změnili ústavy svých zemí, aby umožnili v podstatě vládu na životí, vytvořili politické systémy, jež jsou nekompatibilní s demokratickým transferem pravomocí. A poslední záležitost, možnosti v oblasti politik, doporučení, taková vlastně nová realita, co je s tím spojeno, Eh, dále je to výsledky EIP, hmm, čelit nové realitě. To je první oblast. Otevřená geopolitická konkurence mezi EU a Ruskem je právě takovou novou realitou. EU by mělo být připraveno na dlouhou krizi, pokud jde o naše vztahy s Ruskem. Tato situace potrvá alespoň do konce Putinovy éry. Proto potřebujeme strategii inteligentního odrazování Ruska. To je něco, co opravdu potřebujeme. A sankce podle mě jsou zásadním nástrojem EU eh, vůči Rusku. Je to opravdu nástroj, nejde o nějakou snahu nebo, možnost změnit eh, to, to, jakým způsobem vystupuje Rusko v krátkodobém hledisku, je spíše takový odrazující prvek. Pokud Rusko skutečně nepřestane zasahovat na Ukrajině, a pokud Krym nebude navrácen Ukrajině, tak prostě nesmíme od sankcí upustit. Musíme udržet naši jednotu v rámci politik vůči Rusku. Jejich elita, ruská elita to bere vážně a bude respektovat pouze oponenta, který je schopen to dotáhnout do konce a je konsistentní jakékoliv projevy nejednotnosti jsou považovány ruským režimem za projev slabosti a samozřejmě za ruskou výhodu. Kromě ruské agresie na Ukrajině je zde ještě další faktor, který se změnil v zásadním způsobem v roce 2014. A to je institucionalizace určitého rozkolu mezi šesti těmito zeměmi východního partnerství. Vidíme zde jasné rozdíly. Na jedné straně jsou to tři země, partnerství, které podepsali asociační dohodu s DCEFTA. E a dále je to teda, teda jsou na cestě hlubší integrace s EU. Na druhé straně je to Azerbajdžán, Bělorusko a Arménie, které nepodepíšou takovou dohodu o přidružení v rámci DCEFTA v následujícím období brzké budoucnosti. EU teda musí vytvořit strategii, přizpůsobit se těmto novým, této nové realitě. A nyní návrat GIP. GAP. Když vezmeme v potaz výzvy spojené s novou realitou, zkušenosti z posledních pěti let, je jasné, že tento koncept, který jsme vytvořili v roce 2009, již není relevantním a životaschopnou politikou či rámcem na začátku roku 2015. To znamená, že opravdu potřebujeme značně upravit tento proces eh, revidovaná, revidované východní partnerství mělo být političtěji orientováno, podle mého názoru méně technicky orientovaným, orientovaným projektem, než tomu je v současnosti. Stabilizace Ukrajiny by měla být nejdůležitějším cílem pro EU z krátkodobého hlediska v následujících měsících či letech jasný rozkol mezi těmito zeměmi E a P na ty dvě skupiny, to je další záležitost. Ty, které podepsaly dohodu o přidružení a DCFTA na jedné straně a na druhé straně Bělorusko, Azerbajdžán a Arménie. Princip zásada více za více by měla být dále posílena. Avšak ten obecný koncept EAP což obsahuje i asociační dohodu v rámci a úplnou vízovou realizaci a členství v energetickém společenství, by mělo zůstat otevřené pro všech člen, šest zemí. Pokud jde o Arménii, Azerbajdžán a Bělorusko, tento koncept by měl vyslat jasný politický signál společnosti těchto zemí, spíše než nějaké nereálné nabídky spolupráce se stávajícími autoritami v hlavním městech těchto tří zemí stávající samity tohoto partnerství by měly být projevem dobré vůle ze strany EU a zároveň důležitým kanálem pro spolupráci a komunikaci. Ovšem měly by být rozděleny do dvou částí. První část by se měla zaměřit pouze na ty země, které již podepsaly dohodu o přidružení v rámci DCFTA a druhá pro všech šest zemí. Bilaterální vztahy by měly být prioritou, více než to vidíme v současnosti. Větší role občanské společnosti by měla eh, rovněž eh, být viditelná v našich evropských politikách. Evropský parlament, národní parlamenty těchto našich států by měly hrát důležitou roli ve dvou oblastech. Jednak pomáhat parlamentům Ukrajiny, Moldávie a Gruzie v aký a jejich prosazování zapojo, začlenování do jejich právních systémů. To bude mít zásadní dopad na implementaci DCF. dohod. A druhým prvkem Evropský parlament a národní parlamenty členských států EU by rovněž si mohli s parlamenty v těchto třech partnerských zemích sdílet zkušenosti v oblasti standardů, osvědčené praxe u financování politického lobbyingu v rámci parlamentu a samozřejmě nařízení v oblasti konfliktu zájmu. Děkuji vám za pozornost. Thank you very much, Mr. Děkujeme vám, pane Gromadsky. Skoro jste se vešel do vymezeného času. Děkujeme za vaše myšlenky a nyní má slovo pan doktor Hasan Mazen. Děkuji vám. Dobré odpoledne. Ta studie byla připravována no a kolegou z Kahirské univerzity Sali, Sali Fajzák. Já bych zmínil čtyři hlavní body. Relevantnost ehm, tohoto tématu není, potom účinnost finančního nástroje EU, potom komplementarita, koherentnost ehm, politiky EU v porovnání s členskými státy jednotlivými institucemi v souvislosti s jižním partnerstvím a potom srovnání toho všeho s regionálními aktéry a vzájemných vztahů a potom doporučení. Ta doporučení v podstatě vycházejí z toho, co uvádí studie. Takže já na ně budu odkazovat průběžně na ta doporučení. Za prvé, relevantnost ENP v dnešní době. My jsme z akademické atmosféry, když nás někdo požádá, abychom něco analyzovali, tak většinou hledíme na negativa, ale evropská politika sousedství má i pozitiva, která je třeba podtrhnout. A to je to, že ten společný přístup je viditelný v některých dokumentech i postupech. Je zde potržení suverénní zodpovědnosti za reformy, akční plány ve spolupráci s partnerskými zeměmi. A také finanční plán, když byl poprvé navržen, byl relativně rozsáhlý ve srovnání s předchozími nástroji. To ovšem neznamená, že by zde nebyla žádná kritika. Na prvním místě ten celkový design byl určitým nedostatkem v oblasti evropské politiky sousedství NP. Zdá se, že je to hlavně nastavené na to východní sousedství a méně na to jižní. A oni jsou to všem velmi odlišné regiony kulturně, historicky a potom obecně v celkových výsledcích. Politika sousedství zamířená na východní sousedství může nepřímo vést k určité nabídce vstupu do EU, ale to se netýká toho jižního sousedství. Většina zemí jižního sousedství vůbec neplánuje vstup do EU někdy v budoucnu. A pokud by chtěli být součástí regionální organizace, tak to pravděpodobně nebude EU. Takže to je takový jeden nedostatek. Další když se podíváme na dokumenty evropské politiky sousedství, tak jak byly původně nastaveny, zdá se, že ty cíle jsou příliš ambiciozní, je tam příliš velký přehled jakýchsi přání, někdy jsou navzájem rozporuplná, když se na ně podíváme v jeden okamžik. E, o tom otázka stability reform, výhledu a bezpečnostních témat. Komplikovanost eh, situace na jihu někdy vede k tomu, že ta stabilita není dosažena zároveň jako reformy a mm, bezpečnostní záležitosti často zdržují prosperitu. Že je třeba zde udělat určitou časnou prioritizaci. Já jsem také z jednoho z těchto regionů a vidím prostě, že to nejde řešit všechno najednou. Já se k tomu ještě vrátím. Dále je ten důraz na vzájemné, vzájemnou zodpovědnost a to je trochu zavádějící, protože jak může požadovat bez eh, zodpovědnosti Evropská unie, Jižní státy a jak naopak, ale prostě není na to tady žádný mechanismus, aby to bylo realizováno. Potom rychle. Eh, demokracie, propagování demokracie, byli jsme nějaké požádání se na toto podívat, tak jenom stručně. V politologii víme, že v chudých zemích demokracie přežívá jenom krátkou dobu. A co se týče jižního sousedství, tak asi nebude překvapení, že většina těch zemí není úplně bohatých. A jeden ze způsobů, jak podporovat demokracii, je také podporovat jejich hospodářství a hospodářské podporovat. Já vím, že o tom je vedená diskuse, jsou zda různé argumenty, ale politikové, politologové by řekli, že to je opravdu důležitá věc pro demokracii. To samozřejmě neznamená, že bychom měli nějak pozastavovat demokracii, že se jí nevěnovat, ale určitá zde určitá očekávání, která ale nebudou naplněna, dokud tyto státy budou nadále chudé. Takže to je jeden aspekt, který je třeba si uvědomit. A další závěrečná věc při propagování demokracie je to, že je to spíše dané nabídkou než poptávkou. což eh, třeba v roce 2011 těch jižních zemích eh, to bylo významné téma, volání po demokracii. Já jsem z jednoho z těchto regionů, mohu to potvrdit. Nicméně v dnešní době, právě jste slyšeli prezentaci o ISIS, se ten region eh, potýká s velkými bezpečnostními problémy, s velkou nestabilitou a to vede k tomu, že ten cíl stability je velice významný. Vlastně je to jeden z těch nejvýznamnějších cílů, který se aktuálně řeší. Takže určitá revidovaná politika sousedství by se tomu také mohla věnovat. V roce 2011, když e NP vznikala, tak to možná tento problém jižního sousedství nebyl, ale nyní tu ten problém je například a chci vycházet z opravdu konkrétních dokladů, bylo eh, výzkum veřejného mínění financovaný EU a téměř ve všech zemích jižního sousedství, kde byla položena otázka, co byste si připřáli, jakou roli by měla hrát EU, tak všechny země řekly hospodářskou. Všichni v podstatě odmítli tu politickou roli a všichni měli ten názor, že reformy by měly nastalovány postupně a ne radikálně. Je to vlastně jako celoarabský výzkum a byl placený Evropskou unii a tak možná bude, a bude zajímat. A opravdu to dává docela zajímavý eh, přehled v těch názorech. Potom účinnost finančních nástrojů EU peníze, trh a mobilita, to 3M v angličtině, zde došlo k určitému pokroku. Například eh, volný, eh, vyjednávání o volném obchodu a partnerství pro mobilitu s Marokem, Tuniskem a Jordánskem byla podepsána, ale když se dostaneme k eh, tématu peněz, které byly vydány podle určitých zpráv, tak vlastně ty částky byly nižší, než bylo eh, původně přislíbeno. Je to prostě fakt, že co se týče těch přislíbených eh, financí, zde došlo k pomalému pokroku, když se také podíváme k tomu podílu per capita na, na ty finanční zdroje na jich a na východ, když eh, vyloučíme okupovaná palestinská území, tak na tom jihu je to méně na hlavu, asi 5,2 eur, a zatímco 6,9 eur je to v průměru toho východního. Potom proces revize. Mělo by to být více participatorní, výroční zprávy většinou vzniknou a potom jsou vyzvány ostatní partnerské státy, aby je komentovali. Domníváme se, že zde by e, ta participace měla být významnější už od začátku. A potom ty určité přechodné fáze, tak e, včasná evaluace pomocí kontrolních seznamů, co se stalo nebo nestalo, by z dlouhodobého nebo střednědobého hlediska mělo být důležité. Potom omezená schopnost skutečně mít určité dopady. Když se to týká peněz, celkové číslo na vás možná bude působit jako vysoká částka, ale když se podíváte i na jiné aktéry, kteří například financují pomoc eh, nebo eh, investují v regionu, tak je to menší. Například Rada pro spolupráci v Perském zálivu tak peníze, které poskytují oni, tak jsou větší, přicházejí rychleji, je tam méně politických podmínek spojených s financování a mají tedy proto větší vliv. Protože už mám málo času, tak to proběhnu rychle. Komplementarita mezi EU a jednotlivými členskými státy, už to asi bylo zmíněno. A některými poslanci, že to je vlastně nejednoté, že jsou vysílány nejrůznější signály zemím jižního partnerství a jižního sousedství. A i co se týče vlastně jednotlivých výroků, nejenom EU a členských států, ale i v rámci evropských institucí. Například jsou zde rozdíly v charakteru to, co se týče potřeby operací v Libii. Co prohlásil předseda rady, bylo něco jiného, než co říkala vysoká představitelka. Potom je zde nedostatek koordinace mezi SVČ a Evropskou komisí a partnerství pro demokracii a sdílenou prosperitu bylo sice nastoleno rychlé, ale nemělo dostatek prostředků srovnání evropských kroků s jinými aktéry, zvláště s USA. To je jedna věc, kterou v regionu vždy eh, pocitujeme každodenně, že Evropa spolu s USA je obecně chápána jako prostě ten západ. A nejenom jako z politického hlediska, ale i z jiného hlediska Evropská unie je výrazně přítomná v arabském světě, důležitá, je chápána jako kontinent, který má své rozdílnosti a Arabové na závistivě pohlížejí, ale prostě ten zápas znamená vlastně v jednom pytli USA a Evropu. A Evropa, no, Evropská unie většinou činila kroky až po USA v souvislosti s celou řadou krizí, nebo v souvislosti s arabským jarem, pozice o tom zda se trvat nebo odejít byly prohlášeny až poté, co se vyjádřili USA, například můžeme uvést Egypt. USA nejsou sice nadále ekonomicky silné, ale jsou tím vůčím hráčem. A to v regionu, kde jde hlavně o bezpečnost a zvyšuje se tam jeho význam. Potom jsem hovořil o Perském zálivu. E, má vlastně ty největší finanční zdroje a bez té rady spolupráce zemí v Perském zálivu tam těžko něco se zmůže v regionu. Takže ta doporučení mám toho dva slajdy. Je třeba si uvědomit, že nyní je opravdu hlavním tématem ta bezpečnost a raději stabilita než reformy jsou priority, regi, prioritou regi, regionu. Větší rozpočet pro období 2014 až 2020 je dobrá věc, ale třeba je lépe zacílit ty finance. Partneři Jižního jižní politiky sousedství musí udělat významné politická rozhodnutí a e, byli by rádi, kdyby Evropané přitom pomohli. Potom investice do kontrol hranic, e, například e, také do uprchlických táborů v Jordánsku a v Libanonu, na to už pozorněli předřečníci. A potom jižní sousedství není jenom sousedství EU, ale je to sousedství, kde e, mají vliv i jiné regionální mocnosti, například Rada pro spolupráci v Perském zálivu, je třeba je zapojit, potřebujeme stabilizovat region, posilovat hospodářský růst regionu a musíme přestat vysílat e, rozporuplné signály. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám. A teď tam ještě slovo panu zpravodaji eh, Eduardu Bukáve. Eh, děkuji vám, pane předsedo. Než se pustím tedy přímo do tématu, mám tady jeden technický bod. Eh, tady na programu tohoto slyšení je napsáno, že mám začít v 17 hodin. Začali jsme o 45 minut později. André. Eh, já tedy eh, vítám eh, efektivní předsedání, ale to znamená, že teď by to znamenalo, že musíme krátit proslovy. A to opravdu tomu bychom se měli vyhnout. V podstatě, když bude nějaká schůze na příště, řízená mm, někým externím, eh, tak je třeba, aby se seznámil s pravidly, aby náš sekretariát je eh, takové, takovou to osobu informoval. 50 minut vem čert, ale 45 minut je moc. Tak a nyní k věci. Především chci poděkovat oběma eh, prezentátorům mně se na této prezentaci líbilo to, že jejich analýzy nebyly akademické, teoretické, ale e, byly ke věci, k realitě. Zazněla tady řada dobrých myšlenek, dobrých e, signálů a já myslím, že bychom je měli mít na paměti, když budeme zpracovávat zprávu o eh, této revizi. Tedy já vám děkuji za velice cenné příspěvky. Je dobře, že v Evropské unii mezi institucemi eh, debatujeme o východním partnerství. A to, aby eh, to všechno bylo děláno dobře, tak to bude skutečně zásadní pro nás. Tento výbor se problematikou politiky sousedství zabývá léta pořád dokola a já předpokládám, že eh, se nám podaří vyrazit správnou cestou. Z dnešních prezentací je jasné, že vývoj je rozmanitý, ale problémy podobné. Mnohé země sousedství jsou v jakémsi nestabilním, proměnlivém, volatilním stavu. Přičemž míra volatility se mezi jednotlivými zeměmi liší. To samozřejmě nemůže vést Eh, k hospodářské prosperitě a demokratickému vývoji, jakému jsme se zavázali. Navzdory rozmanitosti problémů musíme být připraveni aplikovat správné nástroje a komunikovat a spolupracovat s partnery tak, abychom dosáhli společných cílů. Vývoj posledních pěti let vede k tomu, že politiku sousedství budeme muset nově koncipovat a vzít v úvahu další externí faktory a novou realitu. Na východě je nová realita a nové výzvy. Pan profesor to řekl. A je zatím především eh, ruská politika v regionu. Je čím dál jasnější, že zde máme co dočinění s různými zeměmi, které si přejí různé úrovně spolupráce s EU. To zde také zaznělo. Na jeho nás výsledky arabského jara eh, přivedlo otázce, jak zvládat přechod revolučních zemí k nové stabilitě. Opět země se eh, vydaly velmi různými eh, stezkami a my tady jsme v tahu události. Musíme se soustředovat na ekonomický rozvoj, bezpečnost a podpora, podporu budování demokratických investic, to, eh, institucí. Ano, ale neměli bychom zároveň eh, se vzdát principu, jako je více za více a méně za méně, tedy principy, jež jsme v minulosti zavedli. je třeba měřit, eh, jak si které země, eh, ta která země vede a eh, přiměřeně reagovat. Politika sousedství je vybudována na našem dlouhodobém dlouhodobém závazku vůči tomuto regionu, ale je třeba, aby vše, co konáme, reflektovalo změny, k nimž zde dochází. Je třeba Eh, reagovat flexibilněji, adekvátněji, diferenciovaněji, rozhodně tedy přiměřeněji, způsobem šitým na míru, aniž bychom kompromitovali hlavní jednoty a hlavní, eh, hlavní eh, principy a hodnoty, na níž je EU založena. Závěrem bych chtěl říci, že pokud se týče mé pozice, já bych eh, byl rád, eh, eh, rád by se podíval eh, a posoudil naší politiku, její priority a také podobná je s prioritami našich partnerů. Čili tolik pro tuto chvíli, hovořil jsem velmi obecně, nechtěl jsem zacházet do detailů, protože na to ještě bude dost času. Eh, pokud tedy eh, jste se podívali, jaký máme časový plán eh, s touto zprávou, tak už máme naplánovaný konkrétní termíny pro debatu. Takže tolik. Děkuji vám. Děkuji, Eduarde. Pan Krista. Děkuji, pane předsedo rád bych vám poděkoval za prezentaci i texty, které jste nám tady předložili. Já budu spolupracovat s panem Kukanem za sociální demokraty a jsem rád, že dnes probíhá toto veřejné slyšení. Já z těchto dokumentů vnímám přítomnost nebezpečí z jihu i z východu a já také si eh, uvědomuji, že je třeba, abychom eh, byli efektivnější eh, vůči konfliktům. Dnes to vypadá také, že jak horké, tak zamrzlé konflikty jsou a realitou jak na východě, tak na jihu. A to je zásadní, protože my jsme odpojili otázku bezpečnosti od všeho ostatního, čili tím se nám ty procesy rozpojily. Samozřejmě eh, ono to všechno spolu souvisí, instituce, reformy a, a tak dále. Čili já bych se ptal, jak si myslíte, že tedy ta bezpečnostní dimenze by mohla být pojednána lépe. Eh, vy jste eh, hovořil o rozšířování a eh, dalšími, dalšími aspekty. Hovořil jste o roz, politice rozšíření a tak dále. A hovořil jste také o tom, že je třeba se zaměřit na specifické oblasti. Myslíte si, že tento vše obsahující přístup je ten správný v celém sousedství. Za druhé, vždycky jsem byl přesvědčen, že demokracie, právní stát a tak dále, že to všechno je eh, také v souladu se zájmy našich sousedů. Ale dnes mám mm, eh, takový dojem, že bychom se měli poučit eh, z arabského jara, poněvadž tady máme eh, různé eh, konkurenční prvky. Myslíte si, že ty hodnoty jsou v konfliktu s našimi zájmy? Tak jste hovořili o trojuhelníku, o trianglu, čili role sousedů a partnerů. To jsou věci, které nelze ignorovat a klíčoví externí eh, aktéři jsou naprosto zásadní. Čili otázka, jak si myslíte, že by Evropská unie mohla ty aktéry s nimi navázat lepší vztahy v našem sousedství? Děkuji, nyní pan Kjučuk. Děkuji vám, pane předsedo. Pane Gromacky, já si eh, domnívám, že tady máme tři skupiny zemí. Ukrajina, eh, Gruzie a Moldavsk, Moldávie mají lepší demokratické snady a chtějí mít vztahy s Evropskou unii. Eh, bylo to vyjádřeno asociačními dohodami a vytvořením zon eh, volného obchodu. A s těmito třemi zeměmi musíme nadále prohlubovat spolupráci ve, na všech polích na druhé straně je tady Bělorusko a Arménie, to, což jsou, ty jsou lákány do euroazijské ekonomické unie vedené Ruskem. Pak tady máme eh, respektive Myslím si, že potom třeba Armenia a Azerbajdžán naopak by mohly být jinými z nejdůležitějšími budoucí, nejdůležitějších budoucích partnerů. Eh, jsou zde, je zde v běhu eh, evropský projekt eh, společného energetického trhu. Čili jak byste to viděl, viděli vy s Armenií a Běloruskem a jaké další kroky poskytnout, eh, tedy učinit k tomu, abychom je udrželi na proevropské cestě. A myslíte si, že třeba Azerbajdžán eh, bude eh, se přidá spíše na tu cestu Ukrajiny, Rusie a Moldávie. A ještě doplnící otázka. Můžou prostředky navíc pro mezi eh, interregionální a interkulturní dialog s jihem může mít nějaký přínos. Děkujeme. A úplně poslední kolega je pan Pancery, který požádal rovněž o slovo. Prosím, máte slovo, ale opravdu velice, velice stručně. Děkuji za slovo. <clears throat> Pokud jde o naše řečníky. Samozřejmě se děkuji za jejich příspěvky a nyní otázka. Hovořil se zde určité rovnováze na jedné straně mezi teda politikou sousedství obecně a na druhé straně politikou pro jižní země na jihu. Možná ale je zde nedostatek takové určité rovnováhy. Věnujeme obrovskou pozornost směrem na východ a těmto zemím, zatímco země na jihu trošičku zanedbáváme, pokud jde o náš zájem. Samozřejmě, že toto je rovněž propojeno i s otázkou terorismu, na kterou nesmíme zapomínat. A druhá záležitost, to jsou problémy politiky sousedství rovněž vidíme i mm, jakožto důsledek mm, ne úplně nejlepší zahraniční politiky, různá strategická rozhodnutí v zásadních oblastech. V posledním období politika sousedství byla založena spíše na ekonomické, finanční, humanitní Ehm, pomoci či asistenci. V některých případech trochu vidíme i politické interference, především pokud jde o roli některých členských států. A já se ptám na politickou rovnováhu, pokud nebudeme mít jasno v těchto otázkách, v rámci cílů zahraniční politiky Evropské unie, tak si myslím, že taková politika sousedství prostě nebude nikdy fungovat. A dále je zde určitá potřeba toho hodnocení, určité podmínečnosti, určité kondicionality, dále je to politika více za více. Měly by to být spíše priority, o kterých bychom měli hovořit a mm, věnovat pozornost těmto prioritám. Nemůžeme se zaměřit úplně na všechno, musíme si udělat pořádek v tom, které země považujeme za prioritní. Pokud máme v kapse pouze 10 eur a chci e, stabilizovat demokracii v Tunisku, to je důležité, protože to by mohlo být takovým referenčním bodem pro celý tento region. Pokud dáme málo, mnoha, mnohým beneficientům. Co to znamená? To znamená, že v podstatě nereagujeme dostatečně adekvátně, neřešíme ty zásadní problémy. Děkujeme, vážený pane kolego Panceri, a nyní se obracím na naše hosty. Nevím, Zda víte, milí kolegové, že toto je náš zpravodaj pro lidská práva na celém světě, ne pouze v Evropské unii. To je kolega, který se zabýval právě touto problematikou, včetně zemí, které spadají do naší politiky sousedství a právě proto to bylo velice důležité, jeho vystoupení. A nyní, jestli dovolíte, obracím se na naše hosty. Nejprve samozřejmě jejich reakce a poté poprosíme ještě jedno Eduarda, pokud nebude chtít, eh, již nebude požadovat žádný čas, tak samozřejmě to ukončím já. Ano, prosím ještě kolega. Ano, jenom stručně na pana Gromadského bych měl otázku. Vy jste říkal, že Rusko vlastně už od začátku mělo něco k přibližování EU a nejenom k zbližování s NATO. A já zde mám článek z Frankfurter Allgemeine Zeitung z 10. prosince 2004, kde ruský prezident říká, nebo kde se píše, že Vladimir Putin se vyjádřil k možnému vstupu Ukrajiny do EU. Pokud chce Ukrajina vstoupit do EU a je tam vítána, můžeme to jedině uvítat. Uvedl Putin v pátek po rozhovoru se španělským premiérem Zapaterem v Moskvě. To bylo v prosinci 2004, takže před něco více než deseti lety. Nemyslíte, že tato změna názorová v Moskvě není tolik dána námi, ale spíše vnitropolitickými důvody v Moskvě? Není to to, co za tou změnou politiky vlastně stojí? Děkuji, Michaeli. A nyní má slovo pan Gromacký a potom další kolega. Very briefly. <clears throat> Eh, Velice stručně několik poznámek. Jak by měla Evropská unie reagovat na bezpečnostní výzvy? Já jsem se již zmínil o problému stabilizace Ukrajiny. Domnívám se, že to je zásadní bod pro Evropskou unii v následujících měsících, ale toho všem nejpouze. pouze otázka Ukrajiny, ale i Moldávie a Gruzie. Myslím si, že bychom měli naši pozornost zaměřit na tyto tři země. Vytvořit určitou rovnováhu mezi ruskou politikou vůči těmto zemím a naší EU politikou vůči těmto třem zemím. Problém struktury těch, této skupiny zemí východního partnerství tkví v tom, že jsou zde ty dvě skupiny a mezi těmito dvěma skupinami někde stojí Arménie, Bělorusko. Je trošku na tom jako Arménie, protože jsou i členem Eurázijské ekonomické unie společně s Ruskem a Kazachstánem. Ovšem, myslím si, že to je spíše takový prázdný projekt. Nejsem přesvědčen o tom, že by tento projekt byl života schopný v následujících několika letech. Nemám se čas vysvětlit tento můj postoj, ale myslím si to. Problému Azerbajdžánu, podle mě, to je <clears throat> právě problém který tkví v tom, že jde o autoritářský nedemokratický režim. Prezident Aliyev nemá zájem na demokratizaci Azerbajdžánu, nemá zájem na nějakých vztazích s Evropskou unii, které by znamenaly i řešení otázky lidských práv, demokratických standardů. Je to člověk, který má samozřejmě zájem o spolupráci s EU na ekonomické úrovni. Pro něj je tato oblast důležitá, ale ne již tak spolupráce, která by byla založena na našich pravidlech a na našich nějakých hodnotách. Poslední poznámka Stanovisko Ruska k zemím východního partnerství, k celkové politice východního partnerství, která je založena na užší spolupráci mezi EU a východoevropskými zeměmi. Já osobně se domnívám, že Putinova politika byla proti tomuto zbližování EU a zemí východního partnerství již v roce 2004. Podle mě on nesměnil svůj náhled na e, tuto problematiku v posledních deseti letech. Již ve svém původním vystoupení jsem se zmínil o tom, že ruská politická elita si jednoduše myslela to, že tento projekt bude pouze nějakým prázdným schématem a proto v roce 2013 změnili svůj postoj a nyní víme, že jsou otevřeně proti uším vztahům se zeměmi východního partnerství eh, s EU a proti asociačním dohodám. Děkujeme, pane Gramansky. A nyní pan doktor Mazen, poslední připomínky, poznámky. Ano, velice stručně. Byla se otázka zájmu, hodnot, bezpečnostní dimenze, konkurence v této oblasti a tak dále. Já realist, jste si myslím, že občas teda tam je určitá soutěž mezi nimi, ovšem vždycky je příležitost dosáhnout určité vyvážené situace. Například pokud chceme podporovat demokracii, pokud v tom vidíme určitý zájem, hodnotu, já jsem v se prezentaci snad přišel s určitými dobrými myšlenkami v tomto ohledu. Ano, to znamená, je to investice do instituce, protože demokracie trvá, je to, buduje se dlouho. Svobodné volby, které prostě nemůžete mít, pokud nemáte dostatečně eh, eh, silné, robustní výbory, které s tomu budou věnovat. Všechny tyto země prostě musí mít takovou možnost, parlamenty, které jsou účinným nástrojem demokracie, to, že se parlamenty nejsou dostatečně financovány, znamená, že prostě to nemůže dobře fungovat, dostatečně fungovat, čili to je další věc, možnost udělení určitých priorit mezikulturní dialog, jak může pomoci boj, boji proti terorismu. Samozřejmě, že může. Mnoho lidí v tomto regionu je radikalizováno, protože mají určité milné představy o západu, určité náboženské svobodě muslimů zde v Evropě prostě nechtějí evropské televizní kanály, navštěvovat Evropu a tak dále. Čili mnoho těchto lidí je radikalizováno a je velice důležité na tomto poli rovněž pracovat. Dále u té bezpečnostní dimenze posílit podporu v oblasti uprchlíku. To je opravdu časovaná bomba uprchlíci v celém regionu, nejenom pokud jde o Jordánsko, Libanon. Jsou zde lidé, kteří utíkají, jsou bez práce, zůstanou na ulicích. V Káhěře například jsem to viděl a těmto lidem musíme poskytnout asistenci. Toto je opravdu investice do bezpečnosti a samozřejmě eh, <laughs> otázka kontroly hranic a posílení této kontroly mise eh, Evropské unie, která v tomto ohledu by měla získat více finančních prostředků v následující, z následujícího rozpočtu pro období 2016-2020. Dobře, děkujeme, říká pan předseda. Tím bych rád ukončil toto téma pan Kromacký. Doktor Masen, moc vám děkujeme za vaše opravdu bohaté analýzy vaše pohledy, názory na to, jakým způsobem bychom mohli um, pozměnit naši politiku v tomto hledu. Viděli jsme vaše analýzy, vaše studie, my se podíváme na všechny podrobnosti. Samozřejmě pokud jde o jižní sousedství, pane doktore Mazané, já se omlouvám um, Eduardem, bohužel nemáme již další možnost vystoupení, není to naposled, na co se vidíme, já doufám, že bude pokračovat úžasná, plodná diskuze v tomto ohledu projektu a první zvážení všech vašich v této zprávě pana Kukana je naplánováno na 13. a 14. dubna. Později budeme hovořit i o, o pozměňovacích návrzích a jejich předložení a lhůtě. Další schůzka proběhne 9 třetí v 19.00 ve Štrasburu. A tím končím naše dnešní setkání. Děkuji vám a ti, kteří ještě zůstávají pro rozšířené běro, prosím, abyste zůstali, ostatní poprosím, aby se nás opustili, protože jde o naše vnitřní zasedání za zavřenými dveřmi. Děkuji.